Vážení kolegové, vítám vás na dnešní schůzi, na měnovém dialogu s prezidentem Evropské centrální banky panem Mariem Draghi, kterého tímto tady vítám. Jedná se o čtvrtý a poslední měnový dialog v letošním roce. přičemž tento dialog probíhá po, rozhodn- po velmi důležitých měnových rozhodnutích, které učinila Evropská centrální banka, která probíhají v kontextu ekonomického oživení, které vypadá dobře, vypadá, že už stojí na pevných základech a Zároveň tady vidíme ještě další věc a o tom jistě pan prezident Draghi bude také hovořit. Cenovou dynamiku, která zatím ještě není dostatečně podpořena, zejména mzdovou, mzdovým vývojem. A já si vzpomínám, že právě během posledního dialogu jsme hovořili o té cyklické struktuře, to byl velmi zajímavý, velmi zajímavá výměna názoru. a v rámci tedy tohoto bylo učiněno měnové rozhodnutí ze strany ECB a já to rozhodnutí vítám, zejména rozhodnutí, aby tady byla ponechána silná podpora měny, dokud nebudou plně naplněny inflační cíle. Děkuji mnohokrát, vážený pane předsedo. Okay. Uh, we, so we will discuss... My se tedy budeme dnes bavit o těchto rozhodnutích. Jak pan prezident Zragy ví, tak koordinátoři Ekonu také zvolili některé další témata a to jsou jednak ty nerovnováhy a rovnováhy v rámci systému, zda je to důvod k obavám, no a potom, jak by měly být nastavena situace po té, co opustíme ta nestandardní měnová opatření, jak tedy bude vypadat nový normál ECB. Dostali jsme celou řadu studií. Já některé z těch studií považuji za velice přesvědčivé, velice přesvědčivě hovoří o tom, jak ty bilance budou ovlivňovat celou řadu důležitých finančních strukturálních aspektů, ale k tomu se určitě ještě dostaneme. Čili máme tady dnes celou řadu velmi zajímavých témat a tímto dávám slovo panu prezidentu Dragimu. Děkuji, vážený pane předsedo, vážení poslanci hospodářského a měnového výboru, dámy a pánové. Já jsem rád, že jsem zpět v Evropském parlamentu, abych se zúčastnil posledního slyšení v letošním roce. Eh, od té doby, co jsme se naposled setkali, tak správní rada ECB učinila některá důležitá rozhodnutí o měnových opatřeních do konce tohoto roku. Čili já ve svém vystoupení dnes se budu nejplně věnovat prognózám pro ekonomiku eurozóny a nastavení měnových opatření. Dále na žádost výboru Ekon se budu bavit o úloze Target 2 a o implementaci měnové politiky, které mají dopady opět na to, jak tedy vykládat ty cíle v oblasti bilancí Target 2. Situace je poměrně stabilní v rámci všech sektorů a opírá se především o poptávku domácností podle odchadů Eurostatu skutečný růst HDP ve třetím čtvrtletí pokračoval ve výši 2,5 meziroční nárůst. Toto představuje 4,5 roku neustálého čtvrtletního nárůstu, přičemž poslední údaje ukazují, že tady v nejbližším období také lze očekávat nárůst. Nárůst HDP je také rovnoměrně rozložen v rámci jednotlivých zemí a odvětví. Nárůst HDP v oblasti eurozóny je nejnižší od roku 1997 v důsledku konvergence směrem nahoru. Trh práce eh, těží z tohoto oživení a dochází k vyvážení úbytku pracovních míst, který jsme zaznamenali v rámci krize. Počet nezaměstnaných v eurozóně poklesl z, e, o 18,6 milionů na 14,6 milionů. Relativní předchozí vývoj byl opět takový, že to probíhalo v různých zemích a v různých sektorech. 16 z 19 zemí eurozóny zaznamenaly kladný nárůst zaměstnanosti od poloviny roku 2014 a zaměstnanost vzrostla asi v 60% odvětví, což je veliká změna oproti poloviny roku 2014, kdy se to týkalo nula, nula, nula sektorů. Relativní nárůst bohatství domácnosti podporuje nárůst poptávky. Stejně tak v podnikatelském sektoru vidíme velmi pozitivní vývoj, zejména pokud jde o vývoj podnikové ziskovosti. Naše měnové politiky sehrály důležitou úlohu a pomohly podpořit eh, spotřebu a investiční a investice v oblasti podniků i domácností. Od konce května 2014 se výpůjčky snížily o 110 bazických bodů. Pokud jde o velmi malé úvěry, což jsou úvěry, které můžeme vidět jako paralelu k malým a středním úvěrům, poklesly téměř o 190 bazických bodů. Výrazné vylepšení, pokud je o financování malých a středních podniků, je také velice pouzbudivé, protože tyto tvoří dvě třetiny celkové zaměstnanosti v soukromém sektoru v eurozóně. Toto zlepšení v oblasti financování také provází snížení heterogenity v jednotlivých výpůjčkách v jednotlivých zemích. Například v těch zemích, které byly nejvíce dotčeny krizí v oblasti eurozóny, když tu situaci porovnáme tedy s jinými zeměmi, tak oproti květnu 2014 tady došlo k poklesu o 100 bazických bodů. Navzdory výraznému ekonomickému oživení, ale inflace ještě neukazuje ten jednoznačný vzestupný trend. Inflace byla v říjnu 1,4 a očekává se, že ke konci roku dočasně poklesne, zejména v důsledku slabšího energetického komponentu. Inflační tlaky jsou mírněny tím, že tady dochází také k oživení pracovního trhu. Zlepšení na trhu práce jsme sice zaznamenali, ale ještě bude potřeba více času, aby se promítl do výraznějšího nárůstu mest. S ohledem na tuto ekonomickou prognózu a na naše říjnové setkání jsme se rozhodli rekalibrovat naše měnové nástroje Eh, nastavení politiky po konci tohoto roku chce stále zachovat určité pobídkové mechanismy, které budou držet inflační míru pod dvěma procenty. Nyní bych chtěl stručně vysvětlit čtyři hlavní rozhodnutí, která učinila správní rada. Za prvé, zlepšení prognózy a zlepšení důvěry v oblasti konvergence a vyhlídky na splnění našich inflačních cílů nám umožní e, změnit dynamiku našeho programu nákupu aktiv. Počínaje lednem 2018 bychom chtěli pokračovat v nákupu aktiv ve výši 13 miliard euro měsíčně až do září 2018 a možná i později. Každopádně bude to tak probíhat až do té doby, než správní rada bude konstatovat, že tady došlo dochází k přibližování plnění inflačních cílů. Za druhé, pokud jde o naši reinvestiční politiku, tak jsme konstatovali, že eurosystém chce investovat eh, prostředky získané z investic v rámci nákupu aktiv po dlouhé období i po ukončení nákupu čistých aktiv. A budeme v tom pokračovat tak dlouho, jak to bude nezbytné. Toto by mělo přispět jednak ke kladným kladné likviditě a také k dobré měnové situaci. V této souvislosti bych rovněž chtěl zmínit, že eh, jsme poskytli informace o každém jednotlivém komponentu nákupu aktiv a stejně tak o nákupu akcí a cených papírů a o reinvestici výnosů z těchto cených papírů, které budou probíhat po delší období. A toto je důležitější, stále více důležité, tak jak roste rozsah našeho portfolia. Na našich webových stránkách nyní najdete jednotlivé informace o měsíčních částkách po období nadcházejících 12 měsíců. Za třetí, pokud jde o takzvané policy rates, tak tyto jsme ponechali bez změny, přičemž chceme, aby klíčové úrokové sazby zůstaly bez změny po nadcházející období, a to i nad e, rámec období, kdyby měl probíhat nákup čistých aktiv. Tady tato strategie je velmi důležitým aspektem naší stávající měnové politiky ty minulé podmínky vytýčily ty klíčové faktory, které je potřeba splnit, aby nákup aktiv mohl mít požadovaný dopad. A konečně čtvrté rozhodnutí, rozhodli jsme se, že naše standardní finanční operace budou nadále pokračovat, tak jak dlouho to bude potřeba, až do přinejmenším do konce roku 2020. 19. Tímto bychom chtěli eh, zajistit hladkou implementaci měnové politiky a také bychom chtěli zajistit dobré podmínky v rámci evropských měnových trhů. Na konci poslední schůze se rada rozhodla, že ta politika eh, měnové podpory je založena jednak tedy na nákupu čistých aktiv v rámci minulého i stávajícího programu a také na nadcházejících reinvesticích výnosů cených papírů, které už dovršily svoji splatnost. S ohledem na tyto skutečnosti chceme nadále pokračovat v měnových pobídkách, tak jak to bude potřeba, proto abychom zajistili návrat inflačních cílů tam, kam potřebujeme, zhruba ve výši 2 A nyní bych chtěl pohovořit o bilancích Target. Target 2 je důležitý systém eurozóny, v rámci něhož je možné obchodovat prostředky mezi bankami vnitrostátně i mezi státy. Je tady nastavena potřebná infrastruktura, která umožňuje, že platby z centrální banky budou probíhat v rámci různých transakcí a také tady budou zajištěny mezibankovní platby a mezizákaznické platby. V loňském roce Target 2 denně zpracoval přibližně 342 tisíc pladeb, což znamenalo zhruba 1,7 trilionu euro. Tudíž sehrává velmi důležitou úlohu při hladké realizaci měnové politiky a zajišťuje správné fungování měnových bankovních trhů i bankovní stabilitu. Tím, že podpoříme bankovní integraci a provádění měnové politiky, Target 2 představuje skutečně pilíř měnové unie. V rámci cílů Target 2 každá Evropská centrální banka má pozici buď to věřitele nebo dlužníka vůči ECB, kde tedy je jasně veden přehled jednotlivých prostředků a jednotlivých toků. Eh, ty klíčové bilance národních centrálních bank, tedy zohledňují ti přeshraniční platby, které probíhají v rámci Target 2. Platby, které probíhají v rámci programu nákupu aktiv, se také promítají do Target 2. Tento program je ovšem rozdílný oproti operací refinancování přibližně 80 nákupů národních centrálních bank je financováno takovými subjekty, které nesídlí ve stejné zemi jako nakupující centrální banka. Tudíž to má dopady právě na e, bilance v rámci Target 2. Navíc prodeje v rámci programu Target 2 může docházet k opětovnému investování výnosů a e, rebilancování portfolií. Tady o tomto hovoříme jako o rebi, e, rebilancování mezinárodního portfolia a může být založeno na stejném principu, na stejné logice, jako jsem právě popsal. Nicméně, e, konstatovali jsme, že Target 2 zajišťuje dobré financování i ve vztahu k domácnostem a podnikům. Závěrem bych chtěl říci, že ECB má hlavní cíl, aby zachovávala cenovou stabilitu v oblasti eurozóny jako celku. Toto je nejlepší příspěvek, který můžeme zajistit pro prosperitu našich spolobčanů. Tím, že zajistíme cenovou stabilitu, podpoříme ekonomiku eurozóny, vytyčíme cestu růstu a také její dlouhodobou udržitelnost. Toto ovšem není jediná podmínka. Abychom zajistili rovnovážný růst, musíme rovněž posílit schopnost eurozóny reagovat na rizika, ať už se ta rizika objeví kdekoliv. Stávající ekonomická prognóza ukazuje jedinečnou příležitost omezit pravděpodobnost vážných policy actions both the Tím, že posílíme strukturální odolnost jednotlivých zemí a zároveň posílíme odolnost ekonomické a měnové oblasti. A v této souvislosti musíme také posílit institucionální opatření, tak abychom dokázali předcházet a reagovat na určité otřesy. Já tedy vítám zapojení evropských institucí a evropských vedoucích představitelů a ministrů, jak například bylo jasně ukázáno i na posledním setkání eh, euroskupiny. V této souvislosti se také těším na nadcházející schůzi o evropské správě a řízení. Děkuji za vaši pozornost a jsem připraven zodpovědět otázky. Děkujeme, děkujeme vám, vážený pane guvernére, dragi. Děkujeme a nyní to budou dotazy. První je Esther de Lange. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo, a ráda bych poděkovala guvernérovi Dragimu za to, že je mezi námi. a že je ochoten odpovědět na otázky, které jsou klíčové pro ekon. Pokud jde o jednotlivé úvěry, za které jsou označeny za největší eh, slabou stránku Evropského bankovního systému, eh, ty, které se nesplácí a zároveň EDES, o kterém bych se ráda zmínila, ECD, eh, e jak víme, podporuje Eh, tu, tento orgán a já doufám, že společně se stínovými zpravodaj budeme mít možnost se s vašimi odborníky eh, k tomuto problému vyslovit. To znamená snižování rizik a zároveň sílení rizik. To jsou věci, které jsou propojené nejenom obsahově, ale i politicky. Proto z toho vyplývá můj dotaz jakým způsobem bychom u EDES mohli pokročit. To právě požadujeme my, jakožto zpravodajové a stínovi zpravodajové, pokud víme, že mnoho států tyto nesplácené úvěry není schopno řešit, to je například reakce na hlavní směry, které navrhla centrální banka v tomto ohledu. A jak bychom mohli NPL řešit, pokud jde o toky, pokud jde o zásoby, jelikož víme, že tento problém se sám o sobě nemůže vyřešit. Jak nahlížíte na to, abychom NPL snížili na úroveň srovnatelnou s mezinárodní úrovní? Jaký je časový harmonogram, ve kterém by se nám to mohlo povést dosáhnout? To je všechno pod nějak propojeno i s EDESem, um, e na to musíme reagovat. My, jakožto stínoví zpravodajové, i zpravodaj, proto bych vám ráda poděkovala za, již předem za odpovědi a za velkou zaangažovanou v obou ohledech. Děkuji, děkuji za dotaz. Ano, souhlasím s vámi v tom NPL, otázky a EDES, to jsou věci, které jsou vzájemně propojené u EDESu. My už jsme se o tom zmínili, čili víte, my samozřejmě vítáme nejprve ještě trošku odbočka, návrh komise, ale nesmíme zapomínat ani na hlavní cíl, a to je plnohodnotná ehm, záruka za vklady, zajištění vkladu. Čili toto je náš cíl, kterého chceme dosáhnout postupně. Každý tento krok v rámci tohoto pokroku by měl být jasně kvantifikovatelným krokem, zhodnotitelným krokem, s jasnými cíly a jasnými opat, jasnými možnostmi měření, to znamená, že by tam nemělo dojít k nějakému vágnímu odkládání. IDIS, jak víme, je základním pilířem bankovní unie, takže na to nesmíme zapomínat. Je jasné, že snižování rizik a zároveň sdílení rizik, to je paralelní záležitost. Na to se naše banka takto dívá rovněž a NPL samo o sobě i bez ohledu na IDIS je problém, jež musíme řešit. Vy jste již slyšela paní Nui, která vystoupila ve vašem výboru. Je to propojeno především s otázkou supervize. Vyžaduje to ovšem společné úsilí, podle mého názoru, bank, řízení bank, supervizoru, ale zároveň vlád a legislátorů, zákonodárců, tak aby vytvořili právní prostředí, ve kterém by NPL mohly tímto způsobem být obchodovány a vyřešeny. Pokroku došlo již v několika zemích, ovšem tento pokrok je často obmezen na nová NPL a jenom částečně bere v potaz celkovou charakteristiku problému. Je to něco, co jsme zdědili po té velké recesi, které se charakterizovalo v tom, těch posledních letech před oživením ekonomiky. Čili měli bychom reagovat právě na ty zděděné problémy především a nejenom nové problémy v oblasti NPL. To je podle mého názoru to, co vám k tomuto tématu mohu říci. Děkujeme, říká pan předseda. my všichni, mnoho z nás si pamatujeme. To, co je zde zapotřebí, to společné úsilí, je, že vyžadováno ze všech eh, institucí, od všech subjektů jasné rozdělení kompetencí, povinností v tomto ohledu. Zatím ty výsledky diskuzi byly pozitivní. Já jsem slyšel že by mělo dojít ke zlepšení této záležitosti, dodatečná opatření, která jsme požadovali, by měla být k dispozici, tak jsme to požadovali, ale samozřejmě jednotlivé instituce mají své výsadní záležitosti, role v komise je v tomto velice zásadní, konzultační procesy, které probíhají pomohli objasnit role jednotlivých aktérů. Ovšem nepochybně zde musí být společné úsilí. Perváš bere za SAD. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo, vážený pane guvernére. MPL, EDIS, to je rozprava, kde si samozřejmě můžeme klást otázky, jak, v jakých podmínkách tyto dva pilíře, které již existují v rámci tohoto balíčku, ať už jde o supervizi nebo Mm, vyřešení pro za mm, to skutečně umožnilo přijít i s určitými, řekněme, zásadními, zásadním snížením rizik, něco, co bychom mohli kvantifikovat. Tomu se nebudu věnovat, ale spíše se vrátím k něčemu, o čem jste se zmínil na posledním dialogu, který probíhá, teda tento měnový dialog, demokratický dialog. Otázka Pola Tonga ohledně platů. Jistě si pamatujete, že jsme se ptali na ten rytmus eh, navyšování platů v jednotlivých zemích, kde ekonomická kapacita nebo kde skutečně došlo k velkému růstu. A platy tam nerostly způsobem, který by umožnil uplatňovat kvalitní měnovou politiku. To je rozprava, která probíhá mezi ekonomy, mezi centrálními bankami. Toto je velice důležitá, otevírá ta velice důležitou kapitolu a možná si ani nemusíme klást otázku například toho, že dochází, nebo jak se na to dívají odbory, nebo ten, ta rychlost, um, kterou bychom mohli očekávat, pokud jde o zvyšování platů. Pan Carlos Costa guvernér Centrální banky Portugalska nastínil jiný scénář. No, to, že to byl IMF, který změnil podmínky definování platových stupňů, platových hranic, čili teda ne ta křivka Filipova, kterou bychom měli uplatňovat, ale spíše podívat se na jiný vztah mezi růstem platu a inflací jako určitou základní politiku v rámci měnových postupů. Jak se na to díváte? Jak se na to dívá vaše správní rada guvernéru? Děkuji. Děkuji za tento dotaz. Naše nedávná měnová politika a opatření měnového charakteru berou v potaz různá hodnocení správní rady Věříme, že inflace se postupně dostane k tomu cíli, který jsme si stanovili, díky silnému oživení, tomu, že jsme tam získali nová pracovní místa. A zároveň, když se podíváme e, v tomto hodnocení na inflaci, tak vidíme, že v podstatě ta byla zatím potlačena. A proč je potlačena? Protože když od toho odpočítáme změny v cenách eh, potravin a energii, tak tam došlo k potlačení. No právě proto, právě důsledku pod, eh, snížení nominálních eh, platů nebo zvyšování těchto platů. My už jsme o tom hovořili několikrát ve srovnání s ostatními cykly v minulosti. Reakce těch nominálních platů pokud jde o uzavření té mezery a zlepšení liberálního trhu a zároveň snížení nezaměstnanosti, nebo reakce vůbec na tvorbu pracovních míst. Že my jsme vytvořili za čtyři roky 4 miliony pracovních příležitostí, na to nesmíme zapomínat. A tento obrovsk, toto obrovské snížení nezaměstnanosti vlastně došlo i k snižování toho participační, té participační sazby. My jsme tam měli velké e, zisky nejenom kvůli nějakým novým mm, prvkům migrace a tak dále, ale i díky účasti žen na pracovním trhu, která je opravdu nejvyšší v současné době a zároveň seniorů. Já zde nemám čísla k dispozici, ale to znamená, že i zapojení, vyšší zapojení seniorů v současné době je něčím opravdu ohromujícím. Takže i přes tyto nové prvky na pracovním trhu došlo k velkému zásadnímu snižování nezaměstnanosti, což znamená opravdový úspěch. Ano, my jsme očekávali, že to bude mít dopady na nominální eh, mzdy, ovšem nedošlo mm, k tomu a proto se ptáme, proč jeden důvod, který zde byl zmíněn, možná je to globalizace, to, že ta, ta relevantní propazu těch výstupů není spojena pouze s eurozónou, ale se zbytkem světa. My zatím nemáme důkazy o tom, že to by byl hlavní predominantní uh, Eh, důvod, protože ve světě vidíme, eh, že dochází k, eh, k tlaku tímto směrem a dochází k zmečování tohoto problému, této, této propasti. Po tom období dlouhé inflace, nízké inflace, hm, často se hovořilo o deflačním risku, vyjednávání o mzdách se možná dívají spíše do minulosti, což znamená, že dochází k internalizaci Eh, zkušenosti s nízkou inflací a odráží se to budou, do jednání o budoucnosti. Po tom dlouhém období nezaměstnanosti a obtížných situacích na pracovním trhu, ta hlavní strategie v těchto vyjednáváních se snaží zaměřit na jistotu v oblasti eh, pracovních příležitostí a ne uh, na zvyšování mest. To je další prvek. Produktivita, nezapomeňme na to, zůstává nízká. A to je třetí strukturální důvod. všem celkově řečeno, především s ohledem na ty dva první důvody, se na to díváme jako na závažný, ale přechodný problém. Pokud je o naši stávající měnovou podporu s ohledem na kontinuitu, já jsem se o tom zmínil v úvodním slovu, no, že ten skutečně ten, ten růst pokračuje, čili my zde máme znaky a známky toho, že ta rychlost a ta, to oživení ekonomiky, že k němu neustále dochází. Čili to dívání se do minulosti nebo využívání těch minulých trendů, u vyjednávání o mzdách nebo nějaká preference té bezpečnosti pracovních míst. To jsou přechodné prvky podle mého názoru a doufáme, že to bude mít dopad i na nominální mzdy a jejich úroveň, čili to, o to se snažíme při hodnocení mm, toho, státa inflace je, bude nějakým indikátorem zvyšování mest, ale my skutečně věříme, že inflační sazba se blíží tomu, co jsme si stanovili. Bete Luke? Dobrý den, pane Draghi, budu mluvit německy. Napřed krátký komentář k vaší odpovědi. Jste připraven? Krátký komentář k vaší odpovědi, poslední. Řekl jste, že ECB vytvořila 4 miliony pracovních míst. Ptám se, odkud vlastně víme, že tyto miliony pracovních míst vytvořila právě Evropská centrální banka. Nevznikala pracovní místa i vně eurozóny a nebyl růst vně eurozóny dílem mnohem silnější než uvnitř eurozóny? Já myslím, že by se to dalo ještě lépe zdůvodnit, ale nepro, nežádám vás o odpověď na tento komentář, ale na následující otázku. Evropská centrální banka v rámci PSPP eh, mezi časem asi 1,6 miliard eur investovala do eh, státních eh, dluhopisů. To znamená, že vlastní drží státní dluhopisů dluhopisy eh, státu eurozóny. Je správné, eh, když řeknu, že Evropská centrální banka je velkým a eh, setrvalým dárcem úvěru pro státy eurozóny? Promiňte, nepochopil jsem druhou otázku. Moje otázka zněla takto. Mám pravdu, že knuli, že Evropská centrální banka je velkým a e, dlouhotrvajícím poskytovatelem úvěru e, vlád e, nebo vládám eurozóny. Děkuji. Odpověď na vaši druhou otázku je ne. Nikoliv, protože Evropská centrální banka celkem nakoupila, teď nevím, jaké je to procento, ale nízké 10, 15, maximálně 20 eh, celkového eh, objemu. A za druhé to zakoupila na eh, sekundárním trhu, to znamená od jiných lidí, kteří již zakoupili tyto dluhopisy od vlád, které je vydali. K první otázce. Promiňte. Mám ještě druhou otázku. Nepřeju si odpověď na tu první otázku, jak jsem již předeslal. Rád bych položil ještě třetí otázku. A opět tak učiním v Němčině, dovolíte-li. Rozdíl mezi primárním a sekundárním trhem a nákupy na tomto trhu je mi znám, ale e, skutečnost, že Evropská centrální banka e, tyto dluhopisy e, vlastní, je, to je lhostejné, jakým je, způsobem je nabila. Tím, že je vlastní, je vlastně věřitelem zemí eurozóny. Vzhledem k tomu, že jste se vztáhl na objemy, pro jednotlivé členské státy je tomu tak, že Evropská centrální banka Mm, až 250 objemu státních dluhopisů eh, zakoupila z toho, co tyto státy vykazují jako novou zadluženost za období 2014 až 2017. To znamená, ta nová zadluženost je mnohem nižší než to, co zakoupila ECT B na sekundárním eh, trhu od těchto států, tedy dluhopisy těchto států. Jak lze eh, toto, tento nákup Evropské centrální banky sladit se zákazem měnového financování rozpočtu, který je zakotven v evropských smlouvách? To je velmi snadné. My jsme eh, tady nic eh, neporučili, my pouze eh, dodržujeme náš mandát a náš mandát je, abychom drželi inflaci podle cílu. To nám nařizuje, to nám nařizují naše stanovy. A nyní k další otázce. Vaše první otázka je, jak víme, jak to, že vy to nevíte, my to víme díky tomu, že vznikly takovéto finanční e, podmínky e, Evropskou centrální bankou a díky tomu byla obnova možná, nebo konjunktura možná. Je to vlastně ta hlavní politika, která je k dispozici už několik let po dlouhé době absence jakékoliv měnové politiky. Možná, že si můžete myslet, že to není pravda, ale my máme množství důkazů, že podpora e, naší měnovou politiky politikou byla vlastně klíčovou pro ekonomickou obnovu a konjunkturu dnes. Ještě jednou, máte 10 vteřin. Pane Draghi, nyní v angličtině. Já jsem se tázal, zdali, já jsem se netázal, zdali jste porušili svůj mandát, ale jak vysvětlujete, že to není porušení mandát, když, mandátu, když zakupujete 250% zadluženosti vlád evropských eh, členských států? Já, to, já jsem na to odpověděl, my jsme nic neporušili, naopak my jsme náš mandát naplnili, my jsme neporušili žádný zákaz nákupu, my jsme zůstali v Eh, limitech v eh, rámci naší měnové politiky, k níž jsme se zavázali, s níž, k níž jsme se zavázali při eh, přebírání našeho mandátu. Děkuji, pan Tremoza. Děkuji a vítejte opět, pane předsedo Draghi, v parlamentu. Mám dvě otázky. První. V lednu příštího roku ECB začne redukovat své nákupy, aby eh, postupně tuto politiku eh, ukončila. Ale eh, to může mít dopad na rizikovost některých zadlužených zemí eurozóny. Jaké reformy byste navrhoval těm zemím, kde veřejný deficit je stále vyšší než 3 HDP? Domníváte se, že tyto země jsou připraveny na to čelit nové recesi. Další Otázka se týká EDISu, Evropského e, systému pojištění e, vkladu. Vy jste to vždy podporoval, ale jak si to představujete do budoucna? Co bude pro vás zásadní, aby se zajistilo, e, zajistila funkčnost tohoto systému? A navíc, jak můžeme uklidnit a ujistit investorů, že EDIS bude dobře fungovat? po určitém eh, nesouladu eh, a nekonzistentnosti, zejména eh, v vztahu záchranného balíčku pro Itálii a další země. Děkuji. Já bych napřed odpověděl na druhou otázku. Ta dlouhá diskuse, kterou jsme vedli o EDIS, v podstatě přesvědčila každého, že se jedná o cestu, že to nemůže být eh, zrealizováno okamžitě, protože napřed je nutno ehm, verifikovat určité podmínky a eh, snížení rizika a sdílení rizika eh, by měla jít ruku v ruce. Částí snižování rizika je také harmonizace určitých ehm, znaků, které jsou kritické pro bankovní eh, unii, například eh, hierarchie eh, kreditorů, jestliže věřitelů, jestliže ta hierarchie je rozdílná, tak je jasná, že unie ještě není dovršena. Takže další harmonizace je nutná. A pak také režimy vlastně řízení um, úpadku. To je také důležitý aspekt. A další aspekt eh, snižování rizika se týká také NPL, to znamená nedobytných eh, úvěrů a půjček. Je to proces který vlastně naplňujeme krok za krokem. Ale jak jsem již předeslal, nesmíme ztrácet ze zřetele ten konečný cíl a to je vlastně plnoprávné, respektive eh, stoprocentní zajištění vkladu. Eh, a my postupujeme k tomuto cíli a současně ten postup k němu musí být jasně identifikovatelný a měřitelný a také eh, jasně hodnocen. Další otázka je, zda země budou připraveny na eh, politiku redukce stimulu. My jsme o tom ještě nediskutovali. Eh, my jsme tu rekalibraci eh, vlastně na ní jsme se shodli teprve minulý týden a dopad na finanční trhy, když jsme to prohlásili, byl nulový, protože to bylo přesně poměřováno a kalibrováno podle eh, zlepšování ekonomiky a eh, přitom měsíční toky byly ze 60 sníženy na 30, což je už na první pohled obrovský eh, skok, obrovský ke snížení. To znamená redukce v politické stimulaci pokud a když nastane, proběhne v prostředí, kde nelze očekávat velké změny, ale současně bych chtěl připomenout, že náš mandát e, je cenová stabilita a nikoli e, podpora vlád nebo podpora fiskálního deficitu. A nakonec jste učinil jednu poznámku, s níž zcela souhlasím a e, přivádí mě to k výpovědi, že nyní je na čase nejenom, jak jsem předeslal, provést strukturální reformy, ale také je na čase e, zlepšovat rozpočtovou situaci aniž by se pouze čekalo na zlepšení, které přinese růst a nízké úrokové sazby. Důvodem je přesně to, co jste naznačil, totiž země musí získat určitý politický prostor eh, v pro případ, že dojde k další recesi nebo k další krizi. Děkuji. Děkuji. Děkuji a slovo má Dimitris Papadimulis. Děkuji, vážený pane Dragi. Já budu teď mluvit řecky. Vítám vás opět v našem výboru a mám na vás několik otázek. První otázka se týká mé země Řecka. Evropská centrální banka je teď součástí instituce, která tvoří eh, ty, kdo poskytují úvěry a Nyní ESM a další vydávají pozitivní prognózy k řecké poli- ekonomice, k řeckému systému. Jak tedy to vy hodnotíte z pohledu ECB? Jak podle vás vypadá řecká ekonomika eh, ve třetím čtvrtletí? Probíhá to dobře a jak vidíte řecký bankovní systém? A potom druhá otázka. To se týká eh, skandálu z daňové úniky, takzvaný skandál Paradise Papers. Eh, v tisku minulý týden se hovořilo o eh, jakýchsi upírech, daňové, daňo, daňových únicích a o tom, že by potřeba výrazně zvýšit transparentnost, protože daňoví poplatníci a celá evropská ekonomika trpí těmi skandály eh, a těmi úniky, které páchají ti ultra bohatí. Čili jaký je váš názor na daňové úniky a jak můžeme s tím bojovat? A konečně mám ještě jednu otázku a to se týká zprávy zveřejněné před několika dny institucionálním subjektem European Supervisory Council, kde se říká, že Evropská unie e, se zabývala tím, jak jsou plněna memoranda v Řecku a skonstatovali tam celou řadu chyb a také e, pokud je o ten předchozí deficit, v důsledku toho právě, jak byla zpráva koncipována, čili jak byste hodnotil úlohu ECB v řeckém programu? Protože e, nedostáváme veškeré informace, čili můžete nás o tom informovat? Jak byste zareagoval na tuto kritiku, že jste nedostatečně poskytli informace příslušným subjektům? Děkuji. Thank you. Děkuji. Já tedy zareaguji. Vaše první otázka se týká zlepšení řecké ekonomiky a skutečně ano, celkově ta situace se zlepšuje, pokud jde o HDP, pokud jde o zaměstnanost a podobně. E, v zásadě ta probíhající implementace celé řady opatření, které se objevuje, tak e, skutečně zdá se, že přináší své ovoce. A to vylepšení také se promítá jednak na trhu pro řecké dluhopisy, kde vidíme už výrazný pokles v oblasti spreadu a také pozitivní reakce na dluhové svopy ze strany vlády. Když tady vidíme tu výnusovou křivku, vidíme tady vylepšení, vidíme tady vylepšenou likviditu v oblasti vládních dluhů, dluhopisů. Pokud jde o řecké banky, tak Eh, tady bych chtěl rovnou říci, že nyní eh, ten stávající poměr eh, v oblasti vlastních a dluhových zdrojů je 17,1%, což je poměrně pozoruhodné, ale zároveň je zřejmé, že banky musí ještě dále stabilizovat svoji situaci, protože vklady v rámci bankovního systému, sice už se to stabilizovalo, ale zdaleka se to nedostalo na tu úroveň, kde to bylo před krizí. Dále k vašemu druhému dotazu. Tak, Evropská centrální banka, jak asi víte, eh, nemá v mandátu oblast daní nebo zdanění. ECB v zásadě je příznivě nakloněna těm opatřením, která omezují daňové úniky a vítá to, co zákonodárci a komise předkládají v této oblasti. A my jsme vždycky podporovali e, komisi a podporovali jsme návrhy zákonodárců v této věci. A konečně váš poslední dotaz. pokud jde o tu zprávu ze strany Evropského účetního dvora, kterou jste tady, tady zmínil, tak jednak taková obecná poznámka, kterou bych chtěl říct, a můžeme se k tomu případně ještě vrátit. Mandát Evropského účetního dvora je v zásadě omezený a měl by se omezovat na analýzu operační efektivity vedení Evropské centrální banky. Takže když se Evropský účetní dvůr ptá na některé věci, které jsou nad rámec jeho mandátu, Evropská centrální banka mu nemůže odpovědět. Zejména když jsou to otázky, které se týkají vstupu, které Evropská centrální banka dává EVG, eh, e komisi a podobně. Navíc v té zprávě nejsou žádné důkazy, které by podpořily ta tvrzení, které jste tady uvedl, že tedy tam třeba byly v minulosti nějaké chyby. E, posouzení kapitálových potřeb vždycky vycházely z těch e, makroekonomických údajů, které byly k dispozici v té době, když byly realizovány příslušné e, šetření a průzkumy. Čili Eh, obecně já mohu říct, že Evropská centrální banka je připravena dále s Evropským účetním dvorem mm, spolupracovat, ale v tom rámci, jak jsem to popsal. A to je asi vše v reakci na vaše otázky. Děkuji. Děkuji, Filip Lamberts. Děkuji. Eh, mám několik otázek. Za prvé, když se dívám na míru zaměstnanosti, je to vyjádřeno v, v rámci těch plných úvazků a máme tady nějakých 68% v Německu, ale 61% v Belgii a potom v Itálii je to zase mnohem nižší. Takže když je tady takto vysoká podzaměstnanost, já musím říct, že mě nepřekvapuje, že ty mzdy nějak se neoživují. Oni lidé by asi preferovali pracovní stabilitu, samozřejmě, to je zřejmé, protože eh, stojí tam dlouhá fronta lidí připravených vzít jim místo, když oni ho opustí. Pokud jde o domácnosti, e, nárůst bohatství domácností. Můžete nám k tomu něco říct? Jak je to rozloženo? Mají tady z toho přínosy všichni, nebo zase někteří jiní tam to bohatství klesá? Jak je to distribuováno? Můžeme to třeba porovnat s USA, kde v posledních deseti letech 99% růstu v zásadě zaznamenalo jenom 1% populace. Čili já mám teď otázku. Vy jako centrální bankéř, eh, máte určitou výhodu, pokud jde o ten celosvětový systém. A jaké jsou tady některé ty křehké body v rámci toho systému, ať už v eurozóně nebo mimo eurozónu, které vás nejvíce znepokojují, pokud jde o dopady na země eurozóny. Čili v zásadě kvůli čemu v noci nespíte, když byste měl přemýšlet nad finanční stabilitou eurozóny. Mám na mysli třeba interní faktory, ale i externí faktory. Děkuji. Uh, tak, v reakci na vaši první otázku nebo připomínku, velice s vámi souhlasím a v zásadě v reakci na ty důvody, proč nominální mzdy jsou nižší, než je celkové to vylepšení na trhu práce. Tak eh, já jsem ten důvod sice nezmínil, to je ještě nějaký takový další důvod, to, co vy jste tady popsal, ale v zásadě, když budeme měřit nezaměstnanost na základě tzv. EU6, a když budeme měřit také kvalitu stávající zaměstnanosti, tak tady uvidíme ještě další vysvětlení toho, proč nominální mzdy e, nereagují. Ano, tím, jak bude pokračovat měnová podpora, tak by mělo dojít k omezování eh, toho vlivu na reakce nominální mzdy. Čili jsme přesvědčeni o tom, že v některém momentu v budoucnosti ty nominální mzdy se oživí, ale Eh, nebylo by asi úplně fér říkat, že to je jenom v důsledku globalizace nebo digitalizace, protože s tím Evropská centrální banka nic nezmůže. Čili my si myslíme, že to není ten hlavní důvod. Hlavní důvod je asi to, co jste tady popisoval vy, nebo co tady zmiňovali už někteří jiní. Čili eh, v zásadě tady jde o to, abychom my nastavili tu podporu v oblasti měnové politiky takovým způsobem, abychom podpořili to postupné zlepšování eh, v oblasti zaměstnanosti a jak se budou vyvíjet nominální mzdy. Tak, váš další otázka. Rozložení bohatství. Jednak eh, vy jste tady neřekl jednu věc, kterou byste asi chtěl říct, ale neřekl jste to a já tady to povím, že eh, ta měnová politi- naše měnová politika se snaží být vyrovnaná, ale prostě když si koupíte aktiva a vzroste cena aktiv, tak samozřejmě situace je taková, že majitele aktiv většinou jsou ti hodně bohatí lidé, takže tady je to do jisté míry nerovnoměrné, ale potřebujete tomu ponechat určitý čas, než se to promítne do celkového vylepšení na trhu práce a v oblasti zaměstnanosti či nezaměstnanosti. Takže vytvoření 4 milionů pracovních míst a vylepšení na trhu práce to dochází, to, to zajišťuje zlepšení rozložení bohatství. A mimochodem, všechny studie ukazují, že ty krátkodobé přínosy jdou právě proti, proti eh, nebo že tady je určitá nerovnováha ale z dlouhodobého pohledu potom to zase vypadá už jinak. A ty dopady, které naše měnová politika měla na ceny domácností, také se to tady zlepšuje. E, bohatství a nerovnoměrné rozložení bohatství v domácnosti se to zlepšuje, zejména u mladých e, majitelů domů. To jsou zpravidla ti, kdo si musí vzít půjčku, aby si mohli to bydlení koupit. Je situace v oblasti rozložení bohatství tak špatná jako v USA? Ne. Já si myslím, že odpověď je jednoznačně ne. Eh, evropské bohatství, eh, rozdělení bohatství a příjmů, tak v Evropě je to určitě lepší. Eh, my ostatně tady máme jiný sociální model. V zásadě se snažíme dohlížet na to rozložení tak, aby eh, tady docházelo k nějakým velikým změnám v důsledku krizí a nezaměstnanosti. Tak a konečně finanční stabilita. Jednak my velmi pečlivě sledujeme tu míru finanční stability a ta to riziko v oblasti vyhodnocování likvidity a to, že tady bude jakýsi hon za těmi výnosy, to je něco, na co my dáme veliký pozor a velmi pečlivě to monitorujeme, také pokud je o tu stabilitu v oblasti eurozónu. Zda tady vidíme nějaké bubliny? Zatím ani ne. Vidíme tady možná některé místní jevy a situace, kde dochází k určitému Eh, natahování těho, toho ohodnocení, eh, možná v oblasti komerčních nemovitostí. Vidíme třeba to, že v některých městech ceny nemovitostí rostou velmi rychle, ale eh, když to porovnáte třeba se situací před několika lety, tak tam ty ceny byly nesprávně podhodnoceny. Čili není to tak daleko těch historických průměrů. A zejména je to tedy situace v některých velkých městech, v některých zemích. Čili odpověď je taková, tedy na to, pokud jsou tady nějaká finanční rizika pro finanční stabilitu, tak já bych řekl, že jsou spíše lokalizovaná, nejsou to systemické problémy, spíše se to týká nějaké konkrétní místní situace. Ale e, teď samozřejmě jde o to, zda orgány v jednotlivých zemích se rozhodly učinit opatření té e, makroobezřetnostní povahy, aby na to nějak reagovaly. Asi reakcí by nebylo měnit e, celkově měnovou politiku, tím bychom nějak neošetřili místní rizika v oblasti finanční stability. Děkuji, Markovali. Děkuji, vážený pane předsedo Dragi, Já na vás mám dvě otázky. První se týká stanovisko, eh, které publikovalo ECB před několika dny, pokud jde o eh, případný bankrot určité banky, tak se tady navrhuje, aby na pět dnů se zmrazila ta situace, ale ECB tady navrhuje dokonce zmražení běžných účtů na pět dnů a to jsou přece účty našich občanů, jsou to úspory našich občanů, čili já bych se chtěl zeptat, na základě jakého práva si dovolujete navrhovat zablokování účtů našich občanů na pět dnů. Já si myslím, že z politického pohledu to je opravdu velmi citlivá věc a hodně lidí se nás na to ptá a hodně lidí se snaží pochopit, jak by tohle vůbec bylo možné. A pokud jde o otázku těch nesplácených úvěrů NPL, tak eh, mm, já bych chtěl vidět, jak to vypadá v oblasti těch mezinárodních vracení prostředků, splácení prostředků, eh, protože do jisté míry tady někdy dochází i k manipulaci trhu, protože jestliže tady budete poskytovat tyhle ty pobídky, například, já nevím, v Itálii, v případě italských bank, potom jsou tady určité problémy, dochází tady k nějakým spekulacím, kdy lidé si kupují akcie za diskontní sazby a potom tady dochází ke znehodnocování, čili uh, musím říct, že potom je velice obtížné zajistit nárůst kapitálu. Byli bychom tedy uh, rádi, kdyby například se tady vyvíjely nějaké tlaky na ty likvidní aktiva, která jsou v držení velikých bank, protože potom tady vidíme určitá systemická rizika, která jsou velice závažná, mm, kde příklad na té druhé a třetí úrovni. Takže mě by zajímalo, jestli vy nějak tomuto také věnujete pozornost. Uh, Jistě. Jste si vědom toho, že sice SSM je součástí určitou ECB, eh, e ale že jsou to oddělené jednotky, takže nyní zde budeme diskutovat o měnových záležitostech. Do určité míry, říká pan Draghi, mohu některé obecné záležitosti s vámi diskutovat určitým obecnějším přístupem a jistě chápete, že když se nedotknu některých věcí podrobně, tak to znamená, že o nich tak moc nevím, protože se zabývám monetární měnovou politikou a ne supervizí. Takže k vaší otázce. Ano, toto stanovisko bylo předloženo jako pozitivní, protože jde o extrémní situaci a tam musíme mít dostatek pružnosti, abyste reagovali na krizovou situaci. Takže to moratorium by mělo u této banky zajistit to, aby jsme získali adekvátní čas pro přípravu důvěryhodného řešení a zabránili zásadnímu snížení a ohrožení eh, toku likvidity a eh, rozvaze jednotlivých aktiv této eh, banky. Některé země mají tyto možnosti. Nevíme, zda to moratorium by mělo nějakým způsobem to urychlit. To je kritika celého modelu, že to moratorium by možná pouze urychlilo tu bankovní krizi, že lidé eh, se budou eh, snažit mnohem rychleji vybrat své finanční prostředky, než když takové moratorium není uvaleno. Ale my jsme chtěli nějakým způsobem zlepšit a zjednodušit eh, pravomoci eh, řídicích orgánů v extrémních podmínkách extrémní situace. Samozřejmě, že my ještě budeme vést další hodnocení celé situace, analýzy, například zveřejňování jasně definované, harmonizované eh, hierarchie věřitelů, která bude publikována předem, to je možná alternativa, možné další řešení pokud bychom neuplatnili moratorium. Čili odpověď zní, my se budeme snažit nalézt nějaký způsob, jak bychom vyřešili tuto krizi řádným způsobem, pozitivnějším způsobem, než tomu je eh, do, mm, v současné době. Jedním z takových řešení je moratorium, ale já bych se nezaměřil pouze na tento nástroj. Zveřejnění takové hierarchie věřitelů je zásadní, bez ohledu na moratorium to, že zvažujeme o bankov, bankovní unii s různými hierarchiemi. Často jsou tam určitě neznámé, neměné věci propojené s um, místní krizovou situací. To není bankovní unie, to patří do jiné oblasti. Čili jedna z věcí, kde bych požadoval zásah vlády právě na tomto poli. A ten další bod to znamená ta portfolia úrovně 2 a 3, my souhlasíme, že tato portfolia eh, možná jsou citlivější k nějakému přehod, nadhodnocování nebo naopak podhodnocování a měla by být neustále sledována supervizory, kteří využívají stávající pracovní programy a zaměřují se na zdravé hodnotící rámce pro účely um, účetnictví, tak aby jsme zajistili obezřetnostní pravidla a měli vhodné politiky, modely a procesy k dispozici. Hlavní oblasti obav je hodnocení komplexní, složitých produktů, například eh, obchodování s kmenovým kapitálem eh, a zároveň analýza tohoto procesu, včetně finančního vykazování a přístup v oblasti rizikových opatření a hloubková analýza jednotlivých klasifikačních politik, čili Toto zatím není na seznamu priorit pro rok 2016-2017 v oblasti supervize, ovšem bankovní dohled ECB věnuje opravdu pozornost právě této úrovni 3 eh, tohoto portfolia. Pokud je to otázka pro konkrétní banky, tak věnujeme velikou pozornost možným ztrátám v této oblasti on-site i off-site eh, procesu supervize či dohledu. Děkujeme, říká pan předseda. My budeme ohledně SSM v jiném formátu samozřejmě diskutovat o této problematice. Myslíme si, že je to jedna z priorit, měli bychom tomu věnovat pozornost dostatečnou, jak se o tom zmínil pan guvernér Draghi. Čili to, teď toto úsilí vítáme. Pani Nevali, to moratorium to byl legislativní nástroj, ten je plně v našich rukách. My si můžeme vyslechnout stanovisko, ale společně s radou z toho můžeme udělat nařízení, takže opravdu využijeme veškeré potřebné nástroje a možnosti při identifikování kritických prvků eh, celého tohoto moratoria. Já osobně se na to dívám velice skepticky. Spolurozhodovací proces je komplikovaným, složitým procesem. Doufáme, že všechny problémy budou plně vyřešeny. Pan Anemans má slovo. Děkuji za slovo, pane eh, guvernére Draghi. My Samozřejmě jsme rádi, že zde máme k dispozici informace ohledně těchto programech, jsme schopni to hodnotit, zazněla se určitá kritika. Moje skupina má pocit, že bychom měli zajistit to, aby jednotlivé benefity, zisky, aby všechno bylo rozděleno a sdíleno je to i náš pohled na to, jak funguje Evropská unie a podle našeho názoru v tomto formátu to není udržitelné. Vy se na to díváte jiným pohledem. Zmínil jste se i o tom, jakým způsobem by ve, nebo ta celá situace probíhala pro um, Pan předseda prosí o zpomalení projevu, protože tlumočníci měli problém přetlumočit eh, řečníka. Čili vy se na tu situaci, jak říkám, díváte jiným pohledem. Hovořil jste o nízkých úrokových sazbách, o ochraně eura. A najednou nejsme schopni pokračovat s tímto programem, protože se ukázal jako neudržitelný je nemožné pokračovat tímto způsobem a program nemůžeme nějakým způsobem ani zastavit. Takže jsou zde v systému ještě pořád zásadní rizika. Akademici o tom v současné době debatují v mém regionu ve v Lámsku a zároveň v Nizozemí pan profesor Koken, který eh, přednáší eh, systémová rizika, hovoří o tom, že ten systém je velice eh, křehký, že je zde více rizik ještě než v roce 2008 a že nemáme dostatečné nové nástroje, které by to mohly vyřešit z Groningenu, eh, z Univerzity v Groningenu máme další analýzu eh, bývalého člena Evropské centrální banky, který tvrdí, že ty politiky byly navrženy pro krizovou situaci a dojde k nové recesi budeme muset využívat vlastně nástroje, ke kterým již nyní nemáme přístup. Proto se ptám, pane Draghi, zda zde máme nástroje, které by umožnili reagovat okamžitě v případě, že k oživení nedochází a došlo by k novému šoku nebo nové recesi. Máme nějaké nové nástroje, které by nám pomohly to řešit? Pokud jde nejprve o hodnocení toho našeho programu, program pokračuje, pokračuje s dostatečnou pružností, umožňuje určitou reakci na měnící se okolnosti. A druhá věc, já už jsem se o tom zmínil v minulosti, my neidentifikujeme, i když dochází k monitorování finanční stability, rizik v této oblasti my neidentifikujeme nějaká systémová rizika spojená s finanční stabilitou, která by odůvodnila či ospravedlnila změnu v našich měnových politikách. My identifikujeme lokální ohniska potenciálních rizik, na které reagujeme a řešíme je makroobezřetnostními nástroji. Ale vy jste se zmínil o tom problému, kolektivním problému, nedostatek politického prostoru eh, některých eh, negativních eh, prvků v tomto ohledu, určitých záležitosti, které jsou spojeny s takovým tím nouzovým systémem. Já s vámi souhlasím a především teda by se to mělo týkat fiskální politiky. Nesmíme totiž zapomínat na to, že krize zemím jasně poukázala na to, že nemají dostatek prostoru v rámci fiskální politiky, aby reagovali na krizi. Deficitní úroveň a už byla tak vysoká, že jakékoliv potenciální rozšíření či expanze by trhy okamžitě spochybňovaly a důvěryhodnost eh, těchto eh, rozpočtů byla spochybněna se zásadním dopadem na finanční stabilitu těchto zemí. Dále i to, kolik těch státních úvěrů mm, eh, vlastní bankovní systémy. Čili důvěryhodnost jednotlivých zemí byla spochybněna a zároveň je zde takový zděděný, zděděné slabé místo bankovního systému, dochází k snižování poskytování úvěru a k recesi, kterou jsme v minulosti zaznamenali. Čili eh, získání většího prostoru na fiskální straně, ale zároveň na strukturální straně je v tomto ohledu zásadní. Eh, v současné době je k tomu ideální příležitost, protože se nám daří lépe. To je odpověď na vaši otázku. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Gorgios Kichos má slovo. Thank you, chairman. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane guvernére, já mám pocit, že pan Sturnáras, guvernér Národní banky Řecka, je pod velikým politickým tlakem pro vládní noviny, které se zaměřují na reportování skutečných nebo neexistujících ekonomických um, počinů um, jeho a jeho ženy, byly obviněny z očerňování, útočí neustále na vládu a podle mě je, ovlivň, je to ovlivňováno vlivnými členy vlády. Guvernér byl obviněn z toho, že auditorské zprávy různých bank, například Atiky, zveřejnil novinám a prokurátor, pro, um, um, který se zabývá korupcí, již to řešil, i když guvernér to popírá, že došlo k jakýmkoliv chybám. I v ohled, s ohledem na tyto okolnosti považujete našeho guvernéra za důvěryhodného bankéře a spolupracovníka. A pokud jde o metodologii, která se využívá proti eh, této naší centrální bance, mohl byste to nějak zhodnotit? Děkuji. Já nemám žádné konkrétní připomínky. Guverné Sonaros je opravdu důvěryhodným členem naší správní rady ECB a skutečně tvrdě pracuje na tom, aby v Řecku, no, aby se Řecku vedlo lépe. Děkuji. Ještě chcete využít doplňující, doplňující otázku, prosím. Máte čas. No tak já bych rád sdílel váš optimismus, pane guvernére, pokud jde o řecký bankovní sektor. Víte, v Řecku to je nyní obrovská problematika, zda systémové banky budou schopny úspěšně řídit eh, problematiku NPL, protože hodnocení jejich eh, aktiv eh, neustále klesá proto se ptám, zda tuto krizi z NPL úvěry budou schopni řešit. A ještě opakuju otázku z minula. Nemyslíte, že by mělo dojít nějaké další iniciativě, která mm, by jim pomohla přečkat toto obtížné období? Děkujeme. Já jsem v minulosti již hovořil o kapitálové situaci kapitálové pozici bank v tomto okamžiku. Problematika NPL to je nejkritičtější problém řeckého bankovního systému a na ten musí systém reagovat. Rozhodnutí notářů, že nebudou, um, že nedopustí ani fyzické, ani elektronické aukce. Do konce roku to podle mě není nějaký dobrý signál. Aha, změnili to rozhodnutí, budou se účastnit, dobře, tak to je, to je dobrá zpráva. Víte, protože když se snažíte zbavovat NPL úvěru, to je nesmírně obtížná záležitost, o tom už jsme hovořili. Musí zde být ale dostatek záruk ze sociálního hlediska, které uplatnila vláda, tak aby zbavování se těchto nekvalitních úvěrů pokračovalo a navýšilo se v následujících měsících. To je ten klíčový problém. Vy jistě víte, že eh, to hodnocení pro vaše banky proběhne rychleji než pro jiné banky. My si myslíme, že stávající situace je dostatečně solidní. Jsme si vědomí toho, že problém NPL musí být řešen účinně a zároveň, jak jsem se o tom zmínil v minulosti, víme, že e, finanční podmínky nebyly dostatečně zatím stabilizovány. Snad budeme mít lepší pohled na situaci, jakmile dojde k tomu, že provedeme tu operaci eh, REPu, protože pokud zjistíme, že je zapotřebí uplatnit nějakou okamžitou akci, tak by mohla proběhnout, nebo zásah, tak by mohla proběhnout ještě před koncem toho období revize. Eh, pan Fernandez má slovo, děkuji za slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo, pane guvernére. Já jsem chtěl položit otázku ohledně IDESu, ale tam si myslím, že padlo již dostatek otá, eh, dotazů a mm, myslím si, že vaše pozice eh, k tomuto problému je jasná, takže něco jiného. Čísla, eh, která jste zmínil ohledně oživení ekonomiky v eurozóně, jsou správná, ale měla by nám umožnit zároveň si uvědomit to, že ten, te, ten, ta výstup, ten rozdíl, ten výstup, že je tam neustále negativní číslo a že inflace je nízká, možná i kvůli potravinám a energii, jak jsme o tom hovořili. Ovšem výhledy ECB jsou asi na úrovni 2% a že to takto bude po docela dlouhou dobu, takže asi bychom se neměli až tak optimisticky nahlížet, až, neměli až tak optimisticky nahlížet na ekonomiku eurozóny, tak jak jste tomu učinil, jak jste to učinil na, ve vašem úvodním postav, mm, mm, prohlášení. Pokud jde o cenovou stabilitu, nebudu se ptát, zda to správně rada nějak hodnotí, nějakým způsobem se snaží dostat pod ty 2%, nevíme, jak to bude vypadat, ale je to spíše taková akademická diskuze o ekonomických politikách. Jsou zde určité trendy, které mají samozřejmě dopad potom i na úspory našich obyvatel, může to mít dopad na měnové politiky. Blanchard například nedávno hovořil o tom, že bychom neměli mít eh, cíle v oblasti inflace, ale v oblasti cen, což by umožnilo větší manévrovací pole monitorovacím orgánům. Ty, ty stávající 2%, to je možná takové asymetrické číslo, protože nevíme, co znamená, jaká by byla situace, kdybychom se dostali po 2%. takže by to mohlo být například eh, něco po 2%, minus 1, nějaký asymetrický eh, přístup, ale zároveň hodnota aktiv, když eh, tvoříme cíle v oblasti monetární politiky, by tam měla být zahrnutá, nebo cena spotřebního zboží, investiční aktiva, nemovitosti, nebo nějaká jiná aktiva, nebo opětovně například eh, začít diskutovat o HDP jako nějakém deflačním mechanismu v tomto ohledu. Nechci se ptá, zda to budete měnit. Odpověď si dovedu představit, ale co si o to myslíte? Děkuji vám. We, we have not discussed. My jsme nediskutovali ve správní radě eh, defini- změnu definice cenové stability a to má dobré důvody. Eh, jedním z nich je, že nesmíme zapomínat, že centrální nebo národní banky na celém světě eh, zejména tedy ty, které mají nejširší pravomoci, přijali tuto definici cenové stability koncem 90. let po eh, mnoha zkušenostech. Jedna z nich proběhla v Japonsku eh, z dobrých důvodů a ty platí dodnes. Ty dobré důvody nezanikly. A jsou zde také další důvody, proč nediskutovat eh, toto téma eh, ve správní radě. Jedna souvisí, nebo jeden souvisí s věrohodností. Měnit cíl, mm, jakmile nejste schopni eh, jej dosáhnout, není dobrým testem věrohodnosti. Kdybychom měli zvolit eh, nový cíl, tak napříště, když inflace bude mnohem vyšší, budou lidé říkat, a nyní se to opět změní a eh, přijme se vyšší nebo nižší úroveň eh, inflace. Takže toto není vhodná doba o tom přemýšlet. A navíc celá sada očekávání eh, je vlastně nastavena na tuto definici cenové stability. To znamená, diskutovat o změně definice by v této chvíli bylo mm, mm, povíce nestabilizační a e, destabilizující, takže bych e, skutečně neradil e, k diskusi o změně této definice. Nyní bychom se měli zaměřit na dosažení cíle, tak jak jsme či to činili i v uplynulých letech, vlastně od začátku naší existence, protože to je pevná součást našeho mandátu. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane Dragi za vaši návštěvu, za to, že jste přijal eh, pozvání na tuto výměnu eh, informací a názorů kterou považuji vždy za velmi důležitou. Od finanční krize eh, centrální banka opakovaně pod vaším eh, vedením, ale také pod eh, vedením vašeho předchůdce pana Trišeta vždy velmi rozhodně zasáhla na ochranu evropského měnového systému a zachování jeho věrohodnosti. Bylo nyní avizováno, že dojde ke snižování programu nákupu a já bych nyní ráda věděla, pane eh, předsedo, jaká rizika v tom případně spatřujete, i když první ukazatele nebo skutečnost, že to trhy spíše vnímají pozitivně, tedy zda ehm, přesto přeze všechno nespatřujete určitá rizika v tomto procesu, zejména zajímalo, jak si představujete dopady na eh, evropské hospodářství, zejména národní hospodářství a na banky, jejichž úkolem je financování reálného hospodářství. A druhá otázka, pana, pane předsedo, k eh, měnové politice eh, dalších velkých bloků USA, Japonska, Číny a tak dále. Ráda bych věděla, Jak zohledňujete jejich účinky na evropské hospodářství. E, zohledňujete jejich rozhodnutí, když přijímáte vlastní usnesení o vlastní měnové politice. A zbývají mi ještě některé, zbývá mi ještě několik vteřin, takže dovolte třetí otázku k stárnutí obyvatelstva tady je nutno mm, nacházet určitou rovnováhu, jak eh, stanovit úrokové sazby, aby eh, reagovaly eh, na potřeby reálného hospodářství a tudíž i na zúročení vkladu úspor, abychom lépe zacházeli s problematikou stárnoucího obyvatelstva. Děkuji. Jak jste sama uvedla, naše Eh, rozhodnutí eh, byla eh, přivítána trhy bez jakékoliv reakce. To je vždy to nejlepší. A naznačuje to, že celkem to opatrná, opatrné nastavování jednotlivých prvků rozhodnutí měnové politiky, to znamená měsíční toky, také rozhodnutí dalších reinvestic investic do um, eh, plateb eh, dluhopisů, eh, dále úrokové sazby a MRO, to vše jsou, je součást komplikovaného balíčku nástrojů, který obráží vývoj, celkovou situaci a také situaci ekonomik eurozóny. Vy se ptáte, jaké riziko spatřujeme nebo s jakým rizikem počítáte. V současnosti eh, riziko, které spatřujeme, je utahování měnové politiky, které by mohlo vzejít ze změnících se vnějších podmínek. A tady si lze určitě představit situaci eh, ve zbytku světa, která by mohla vyvolat eh, takovouto eh, takovouto reakci. Vycházíme z geopolitických rizik až ke zklamání z politické agendy jiných velkých institucí. To by mohlo tedy vyvolat eh, určitá očekávání, která jsou nyní vlastně hodnocena jinak. A to by v budoucnu mohlo vést k určité tržní korekce, eh, které by pak mohly vyústit eh, v určité nechtěné eh, utahování podmínek měnové politiky. A tím se dostávám k druhé otázce. Jestli bereme v potaz, co se Eh, eh, děje jinde v rámci našich měnových politik. Eh, my všichni v centrálních bankách jsme vázáni svými národními mandáty. To, to znamená, cenová stabilita je definována pro eurozónu. V jiných jurisdikcích mají například také cenovou stabilitu, můžou mít i duální nebo dvojí mandát a limity těchto mandátů jsou národní. ale určitě zohledňujeme eh, v našich informacích eh, situaci eh, jiných zemí. My ale v eurozóně jsme samozřejmě ve vleku naší situaci doma. Ještě zbytek světa je součástí našich informačních toků a e, zveřejňovaných informací, ale e, Bezprostředně má na naši politiku dopad situace v eurozóně, která je dostatečně e, rozsáhlá, aby dominovala nebo převládala nad vnějšími úvahami. Děkuji. Nyní má slovo Pedro Silva Pereira. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Draghi, myslím, že nelze pochybovat o tom, že měnová politika eh, sehrála klíčovou roli pro ekonomickou eh, konjunkturu a určitě eh, Rada dohledu přijala i celou řadu důležitých rozhodnutí pro evropskou e- ekonomiku. Já vítám onu eh, avizovanou eh, rekalibraci eh, finančních nástrojů, protože by to mělo zajistit vysokou finanční stimulaci, pokračování konjunktury a udržení inflace na úzdě. Samozřejmě mm, to jsou hlavní titulky. I mm, úrokové sazby mají zůstat zachovány program nákupu se prodlužuje a bude zachován až eh, po eh, okamžik eh, stabilizace inflace až do roku 2018 bude objem nákupu činit asi 30 miliard eur měsíčně, to znamená, dojde tedy, bude zajištěn dostatečný ekonomický stimul. Ale dovolte, abych se vyjádřil k onomu opomenutému pilíři ekonomické měnové politiky No, a avizo, že ECB bude reinvestovat všechny finanční prostředky z nákupu mm, tak dlouho, jak to bude potřeba. Myslím, že to má pro evropskou ekonomiku mimořádný význam a chtěl bych vás požádat, aby jste nám k tomu uvedl detaily. Vy jste již eh, předeslal, že to bude eh, příznivé pro eh, podmínky hotovosti, ale také, že to zajistí přiměřené, přiměřené přemýšlenou úroveň měnové politiky. Moje očekávání, pardon, moje otázka je, můžeme očekávat, že to také přispěje k eh, vyváženějším distribuci ekonomických stimulů měnové politiky napříč eurozónou. Všichni víme, že eh, eh, nákupy jednotlivých zemí jsou omezeny klíčovými požadavky a také dalšími faktory. Tyto limity vedly k úrovni nákupu v některých zemích, jako například v Portugalsku, pod eh, vlastně eh, klíčovým kapitálem Evropské centrální banky. To znamená, eh, to avizo, že Evropská centrální banka bude reinvestovat ehm, prostředky z těchto nákupů, může znamenat, že pro některé země, například Portugalsko, to bude znamenat vyšší úroveň nákupu v rámci programu a to znamená, že jejich cenné papíry také dosáhnou splatnosti a tedy budou e, zaplaceny. Děkuji. My jsme určitě omezeni e, vlastně tím hlavním klíčem, to je to hlavní vodítko pokud jde o konvergenci napříč e, zeměmi eurozóny, e, tak tam jsme již pozorovali značnou míru konvergence eh, podle celé řady měřítek. Jak jsem v úvodním slovu poznamenal, DPH, tam vycházíme z indexu eh, disperze v jednotlivých eh, členských státech eurozóny. A dospěli jsme k závěru, že toto mm, opatření dosahuje rekordní níže asi 97 bodů roku 97. Takže tento dopad eh, se již dostavil a očekáváme, že bude pokračovat. Je to snad jedna z nejlepších zpráv eh, tohoto ekonomického zotavení. To znamená, že už to není eh, lokalizováno pouze na určité části eurozóny. Pokud jde o náš investiční program, tak my jsme zveřejnili ex ante eh, měsíční splátky nebo splácení eh, na každý eh, komponent programu nákupu a sice na období 12 měsíců a vlastně tyto platby nebo úhrady budou představovat 11 miliard ročně v průběhu příštích 12 pardon, měsíčně v průběhu příštích 12 měsíců, i když může docházet eh, k výkyvům ehm, v jednotlivých měsících, protože ty nákupy budou probíhat v době splatnosti, ale abychom zajistili dostatek pružnosti a vyhnuli se ne- nežádoucím eh, účinkům eh, na trhy, ehm, by to k tomu mohlo dojít eh, i z eh, výkyvy. Tyto reinvestice budou prováděny tedy včas, eh, jak jsem již uvedl, a proběhnou ve stejných legislativách jako ty prvotní úhrady. Důvodem je, že chceme tedy se držet toho hlavního klíče kapitálového klíče. Děkuji, pan Luděk Niedermayer. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také eh, panu eh, prezidentu Dragimu za eh, návštěvu. Moje otázka se týká měnové politiky a úvodem bych chtěl říci, že myslím, že jste příliš skromný při eh, popisu stavu ekonomiky v eurozóně. Myslím, že data nejenom ukazují zlepšení ve srovnání s předchozími lety, ale zásadní změnu. Když procházím těmito daty, víme, že HDP růst se eh, zrychlil od roku 2016, 16 nezaměstnanost eh, konstantně klesá. Od roku 2013 dlouhodobá nezaměstnanost rovněž eh, klesá ale stále ještě máme štěstí, protože inflace eh, se ještě neblíží nule, tak jak to praví váš mandát. Eh, věřím ale, že mzdy a platy se začnou zlepšovat. Chápu všechny vaše výhrady, ale očekávám, že může dojít i ke zlepšení, eh, protože ekonomika začíná být robustnější. Plně tedy chápu, že kladete důraz na kvantitativní stránku měnové politiky a chápu, že věřím, tím, že e, ještě dochází k určité negativní mezeře ve outputu, ve výstupech. Jakou pravděpodobnost přisuzujete eh, šanci, že ekonomická eh, konjunktura se zrychlí a že eh, přinese sebou zlepšení v důležitých oblastech, jako například nezaměstnanost a mzdy, které budou nakonec pohánět i inflaci, protože my můžeme vstoupit do hypotetické situace, kdy úrokové sazby můžou být ještě mnohem nižší nominálně. A druhá otázka otázka. Plně chápu politiku a um, odhodlanost Evropské centrální banky, pokud jde o velmi nízké nominální úrokové sazby a kvantitativní uh, politiku, ale pokud dojde k obci zvýšit úrokovou sazbu a zachovat uh, měnovou politiku, to znamená snížit uh, riziko roztočení inflace ceny aktiv. Děkuji. Souhlasím s vaším pozitivním hodnocením eh, obnovy ekonomiky v eurozóně a v návaznosti na to jsme také eh, si jistí, že zaznamenáme ještě změny v nominálních mzdách, které popoženou eh, inflaci směrem k eh, přesvědčivějšímu trendu eh, růstu, než tomu bylo dosud. Zatím ta inflace se pouze trošinku pohnula oproti eh, konci loňského roku, ale nevykazuje zatím žádný přesvědčivý růstový trend. A důvodem je to, co jste zmínil, totiž chování nominálních mest, které je poměrně utlumené. Současně při pohledu na zlepšení, zejména v tom uzavírání eh, mezery outputu, tak eh, jsme si jistí, že eh, dojde i ke zlepšení situace mest. Takže čelíme určité duální reality velmi přesvědčivé chování na reálné straně, nezaměstnanost pracovní místa a také sílící spotřeba ale investice, fixní investice, které byly to nejutlumenější eh, složkou eh, ekonomiky, nyní eh, představují 40-45 našich tedy prorůstových čísel. To znamená hybnou silou zotavení jsou všechny tyto faktory a vedou nás k domněnce, že toto eh, zotavování bude pokračovat, ta dynamika zůstane zachována a snad ještě silněji než v minulosti. A současně ale musíme být, jak já říkám, trpěliví a eh, také vytrvalí v eh, stimulaci měnové politiky a také musíme být přesní, pokud jde o kalibraci měnové politiky a její přizpůsobování se reálné ekonomice. V tomto eh, rámci jsme již několikrát diskutovali, jak si dovedete představit přesně to, na co jste se ptal, to znamená eh, tu posloupnost našich opatření. Začali jsme eh, loňským rokem v září a tam jsme si již vyjasnili, že ten sled opatření bude takový, že úrokové sazby zůstanou na stávající úrovni v souladu s nákupy. A to je velmi důležité, protože to, jak si ukotvilo očekávání eh, z eh, zvyšování úrokových sazeb, eh, to znamená je to dobře zakotveno a když se srovnáváme eh, s jinými eh, legislativami, eh, tak středně a dlouhodoba část je díky programu nákupu víceméně pod kontrolou. Děkuji. Děkuji, Jakob von Weizsäcker má slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane prezidente Draghi, samozřejmě, že jsme velice vděční za to, jak měnová politika v uplynulém roce napomohla eh, dospět k této dnešní situaci. Současně eh, mám za to, že určitá opatrnost, kterou eh, naznačujete. To znamená, že v křehké situaci bychom věci neměli příliš uspěchat, je opodstatněna. Eh, a já mám eh, jednu otázku. A sice představme si, že to, co říkáte, je správné a tedy je pravda. To znamená, že musíme zvýšit očekávání a že v, na trhu práce jsou určité ještě rezervy a a že eh, mzdy narostou, ale eh, neznáma je Neznámou je situace, kdy eh, úrokové sazby stále zůstanou velmi nízké a ve srovnání s mírou růstu, pokud míra růsta zůstane víceméně na stejné úrovni jako nyní, není jasné, jestli jsme na pravé nebo levé straně onoho zlatého pravidla. A to bude vyvolávat další křehké situace pro finanční stabilitu. Neměli bychom tedy přehodnotit způsob, jak zachováváme finanční stabilitu. A za druhé, a to je vlastně ještě bezprostřednější výzva pro vás, pro centrálního bankéře, jak budete jednat eh, v měnové politice eh, v situaci, kde vlastně ten politický prostor je velmi omezen a nechceme hovořit o určitých propadech, nechceme dopustit další propady a chceme zabránit jakékoliv další krizi. To je velmi deprimující pohled na svět a zajímalo by mě, jak, eh, jak eh, chcete naložit s touto křehkou novou normální ekonomickou měnovou politikou. Děkuji. Ano, děkuji. Stávající situace je taková, že tady dochází k neustálému vylepšování, pokud je o trh práce, zaměstnanost, růst HDP a podobně. Skončí to tím, že se dostaneme do situace, kdy úrokové sazby budou nadále velice nízké, tak podle našeho názoru ta situace se pořád vyvíjí a je to odlišné od zbytku světa. Naše míra růstu je poměrně vysoká, vyšší než ve většině případů v minulosti. S ohledem na předchozí odhady možného eh, růstu výkonu, tak teď jsme poměrně vysoko, čili jaký bude ten nový normál, nová normální situace pro eurozónu. Úplně to ještě odhadnout nemůžeme. Předpokládejme eh, tedy to, co vy navrhujete. V takovém případě jeden závěr by mohl být, že finanční stabilita se stane dominantním rysem té nové normální situace. A mimochodem, ona byla přijata už velká řada opatření v této souvislosti. Ale i nadále toto bude hlavní cíl eh, politických činitelů, rozhodovacích činitelů zajistit, že ta stabilita se nepromítne do takových událostí, které by mohly narušit prostředí, kde by míry růstu i nadále se pohybovaly tam, kde se pohybují nyní. Mně by se také líbila taková normální situace, kdy tady dochází k takovému růstu a k takovému vývoji na trhu práce, jako vidíme nyní, ale je zřejmá jedna věc, a já už jsem to říkal několikrát, že v takové situaci by hmm, makroobezřetnostní i mikroobezřetnostní opatření byla naprosto zásadní, protože makropolitika, makroekonomická politika byla velmi omezená a já už jsem to tady říkal před chvílí, že e, došlo k využívání té situace, došlo k vytváření toho prostoru pro politiku a strukturální aspekty. A to je tedy asi nejlepší způsob, jak reagovat na ten nový normál a na ty nové nízké sazby. Na jedné straně vytvářet ten politický prostor, kde můžete, a na druhé straně nastavit makroobezřetnostní opatření taková, která zajistí, že nebude docházet k nějakému krizovému narušování finanční stability. Děkuji. Siegfried Morrison. Děkuji, pane předsedo, vážený pane prezidente Draghi. Já mám dvě otázky. První se týká CSPP a druhá se týká vašeho sdělení ohledně rozhodnutí měnové politiky. Pokud je o CSPP, tak se chci zeptat, zda ECB nezvažuje změnění e, kritérií pro mm, dostupnost CSBP. A pokud možná do budoucna ne, si nemyslíte, že, že CSBP bude opět potřeba a že do budoucna byste ty kritéria dostupnosti možná měli změnit? A potom ta otázka na vaše sdělení v oblasti měnové politiky. Minulý týden vy jste svolali konferenci na vysoké úrovni, byl tam Janity Ellen, mm, byla tam japonská centrální banka, také centrální banka Anglie a moje otázka je následující. Jak ECB plánuje aktivně vylepšit svá sdělení směrem k mějšímu světu a kde zejména vidíte prostor pro možné vylepšení. A váš hlavní ekonom Peter Grát řekl, že centrální banky mají za úkol vysvětlovat měnovou politiku ECB ve svých státech, čili ve svých zemích. Čili já se ptám, není tady konflikt mezi tím kladným prohlášením směrem k centrálním bankám a tím, že na druhé straně některé centrální banky otevřeně kritizují politiku ECB ve svých zemích? Děkuji. Eh, pokud jde o CSBP, tak za prvé, my předpokládáme, že v oblasti těch nákupových programů, nákupových objemů těch tří e, programů, takže tam ABSPP a program krytých dluhopisů číslo 3, takže tam ty nákupy zůstanou i nadále poměrně objemné ten program má flexibilitu, že může reagovat na změny tržních podmínek, včetně redistribuce objemu nákupu mezi jednotlivými třemi programy. Takže takové přerozdělení už v minulosti nastalo. Třeba, že e, v minulosti to bylo poměrně v omezené míře a tady to přerozdělení, přeskupení se i nadále očekává. Čili my očekáváme, že to přeskupení bude nadále odrážet podmínky na trhu. A pokud jde o PSPP, program nákupu ve veřejném sektoru, tak opět očekáváme tady, že to bude zohledňovat ty pohyby a fluktuace. Pokud jde o sdělení eh, o měnové politice, tak ta konference, kterou zmiňujete, byla poměrně zajímavá, protože jednak e, ukázala, jak důležitý úkol to je komunikovat měnovou politiku, sdělovat měnovou politiku a my to vidíme pořád. Čím jasnější je to naše sdělení, tak tím lépe to trhy pochopí. A ono v zásadě to sdělení samo o sobě, ta komunikace sama o sobě už se stává měnovým nástrojem a já to uh, Eh, také tak vidím, že se z toho skutečně stává nástroj měnové politiky ve všech eh, aspektech. A právě proto se dá očekávat, že tady bude docházet k nárůstu určitých napětí v rámci té komunikace, v rámci těch sdělení. To je nedílnou součástí toho, co se tady děje, co tady probíhá a je to také nedílná součást na té naší povinnosti odpovídat se. Nést odpovědnost, protože my jsme nezávislí a máme svůj mandát. Čili my Eh, máme povinnost se zodpovídat a já bych eh, třeba uvedl příklad, co zaznělo v rámci toho panelu na konferenci. My jsme nezávislí v rámci mandátu, který byl nastaven zákonodárci, kteří jsou zvoleni. My zvoleni nejsme, čili ten nevolený orgán se odpovídá volenému orgánu v rámci eh, té povinnosti nést odpovědnost v rámci daného mandátu. Čili jedná se o velmi důležitou povinnost. A e, právě taková ta, tato komunikace, tato sdělení se stává měnovým nástrojem, nástrojem měnové politiky. A já jsem už říkal, že my vítáme soudní případy, protože ty nám umožňují vysvětlovat, jak dobře plníme náš mandát. Čili v tomto smyslu jakékoliv vyjasnění plnění či neplnění mandátu je velmi důležité. A v této souvislosti tedy je tady dvojí úloha. Jednak e, máme tu povinnost a jednak se také jedná o důležitý měnový nástroj, jak jsem uvedl. Děkuji. Děkuji, Pervánč Perez. Ehm, ehm. Děkuji za slovo. u prvního dotazu jsem se zmínila o tom, že nebudu hovořit o redukování rizik, pokud jde o bankovní unii, ale přece jenom se k tomu vrátím, protože došlo k této výměně názorů mezi tím a myslím, že by bylo dobré, aby jsme EDIS zmínili opravdu ve všech oblastech jednotlivá opatření. Je to oblast, kterou musíme deblokovat nejenom proto, aby zde došlo k nějakému intelektuálnímu cvičení a vytvoření bankovní unii. My potřebujeme opětovně vdechnout důvěru do tohoto evropského bankovního systému a pokud to ne odblokujeme, tak tam bude mnoho dalších oblastí, které se samé zablokují, protože jsme nevyřešili tento problém s rysem. A nyní dva aspekty. První paní Delangen už zde není, to je mi líto, snad se s ní ještě pak sejdu. Ano, redukovat rizika, dílet rizika, to vždycky zdůrazňujeme jako potřebu. Ovšem, redukování rizika, vy jste podstatě vlastně tak nějak pranířoval konkrétní subjekty vlastně od bankovní unie. Eh, vidíme, že dochází k snižování sdílení rizik, čili ta interpretace, ano, je někde černé na, černá na bílém, ale mělo by to probíhat paralelně, ale v podstatě vlastně najednou eh, dochází pouze k zredukování rizika a nezdílení rizika. to je opravdu taková kontradikce toho, co jste řekl na začátku. Vy tvrdíte, že bychom zde měli plnohodnotné zajištění vkladu. Co to ale znamená? Co je zde kritické? Je to způsob, kterým toho dosáhneme, to znamená, že to, že bychom měli tyto etapy podmínit pokrokem ve využívání jednotlivých nástrojů při vyjednávání, nebo naopak se dívat pouze na ten konečný cíl, čeho chceme dosáhnout na konci a každý si využije eh, těch prostředků, jak toho docílit svým způsobem. Tak to je poslední dotaz. Děkuji. Thank you. No, I completely agree. Děkuji. Já zcela souhlasím s tím posledním, co jste řekla. Měli bychom mít tady ten konečný cíl, který bude sdílený, který bude odsouhlasený a budeme řešit, jak nejlépe se k němu dostat. Pokud jsem nekladl zatím ve svých odpovědích dostatečný důraz na sdílení rizik, tak to určitě nebylo záměrně. Ty dvě věci spolu souvisí. A právě proto jsem říkal, že to je cesta. Je to cesta, po které jdeme společně, paralelně a snažíme se znižovat i sdílet. Oboje musí jít ruku v ruce. A jeden způsob, jak po této cestě jít, je z, eh, předkládat návrhy, Možná jsou tady i jiné způsoby, kra, rychlejší, kratší a podobně, ale důležité je, abychom měli ten konečný cíl. A tomu tak vždy není to akceptování závěrečného cíle, to je velmi důležité. A potom další důležitý cíl je, další důležitý krok, promiňte, je se shodnout na tom, jak se k němu dostat. A to, že ta cesta je dostatečně specifikována, tak to eh, je něco, co by mělo být jasné a za co bychom měli mít nést odpovědnost. A teď je opravdu důležité, co se stane mezi tímto momentem a momentem pro dosažení toho cíle. Na to se musíme zaměřit. Děkuji. A opět z rozpočtového vyjednávání pan Moresan. Děkuji. Já se vracím tedy z jednání o rozpočtu a byl tam pan kolega, eh, teď mluvím tedy jménem pana kolegy, který měl položit otázku, ale bohužel je nemocný, takže mě požádal, abych jeho jménem položil panu Dragimu dva dotazy. Za prvé se to týká zisku ECB, kde skupina na vysoké úrovni pro vlastní zdroje hovořila o tom, zda by zisky ECP mohly financovat vlastní zdroje rozpočtu ECB. Takže ptám se, jaký je váš názor na to a zda toto považujete za riziko ve vztahu k nezávislosti ECB vůči centrálním bankám, pokud by tedy toto se mělo začlenit do rozpočtu eurozóny, to je první otázka. A druhá otázka se týká digitálních měn, kdy uh, během posledních let se začala objevovat celá řada digitálních měn a digitální měny mají dopad na monopol centrálních bank vydávat peníze a jejich možnost kontrolovat příliv peněz do národní ekonomiky. A otázka zní, myslíte si, že by digitální měny mohly ohrozit monopol, který momentálně mají centrální banky a zda jsou tady nějaká jiná rizika v souvislosti s tímto překotným vývojem v oblasti digitálních měn? Děkuji. K vaší první otázce. Devoluce Eh, zisku ECB do rozpočtu EU, to je čistě politické rozhodnutí. A toto rozhodnutí byž bude vyžadovat změnu ve statu, eh, statusu ECB, čili ta možnost přesunout zisky ECB do, ECB do rozpočtu EU e, eh, nesouvisí s politikou ECB v oblasti finančních rezerv, což je cíl článku 33.1a. Ono tady spíš jde o změnu těch příjemců zisku ECB. Bylo by tedy potřeba změnit e, status a to by se potom týkalo změny článku 33.1b. A Mm, tady jde o přerozdělení zbývajících e, zisků a také by se muselo tady to promítnout do výkazu zisku a ztrát. To je tedy ta první otázka. Pokud jde o digitální měny, tak e, my to sledujeme a když se podíváme na to, jak moc se používají v eurozóně, kdo je užívá, jaký je dopad jejich užívání na reálnou ekonomiku, tak myslíme si, že zatím je to všechno ještě poměrně omezeno. V této chvíli to není něco, co by představovalo nějaké riziko pro centrální banky. Ale e, z více obecného pohledu digitální technologie DLT a jiné technologie představují vývoj, kterému by centrální banky a dozorové subjekty měly věnovat pozornost. ECB a různé národní centrální banky se tím zabývají. Pracujeme na tom už několik měsíců, kdy se snažíme koordinovaným způsobem to nějak řešit. Také pokud jde jde o BIS. A potom je tady ještě jeden klíčový aspekt a pohled, který je velmi důležitý v rámci této diskuse a to jsou kybernetická rizika. Kybernetická rizika s tím, jak se rozvíjejí digitální technologie a digitální měny, tak ta rizika samozřejmě rostou. A v současné době do na současném jednání právě příslušných ministrů toto bylo označeno jako jedno z největších rizik. A v této souvislosti tady sehrávají důležitou úlohou dozorové subjekty, protože tak kybernetická rizika musí být stále více a více vyhodnocována dozorovými subjekty v jejich kontrolách na místě a musí docházet k zátěžovým testům, eh, to je něco, z čeho by se měla stát běžná praxe v případě finančních institucí. Čili celá tato problematika je opravdu komplexní a my se snažíme momentálně zajistit harmonizované podávání zpráv o kybernetických incidentech v rámci eurozóny a potom další věc. Snažíme se zajistit sdílení postupů nejlepší praxe ze strany národních centrálních bank ECB, z těch eh, dozorových orgánů, protože je zřejmé, že to bude vyžadovat kolektivní úsilí. A stejně tak to kolektivní úsilí vidíme na světové úrovni G7, G20, BIS. Takže mm, to je z mé strany k tomu asi vše. Doufám, že jsem tím odpověděl na vaši otázku, ale je to určitě něco, co bude nadále se rozrůstat. Děkuji. Pan Luke. Děkuji, pane Draghi, já mám to štěstí. Eh, smět vám dnes položit hned dvě otázky a rád bych se vrátil ještě k vašim odpovědím na mou předchozí otázku. Já jsem vám porozuměl tak, že jste v zásadě řekl, že měnové, měnová opatření systému ECB, zejména SPP, jsou v souladu s vaším mandátem. Ale nepochopil jsem, proč nevidíte porušování zákazu, zákazu eh, eh, měnového zasahování. Eh, jde o to, zdali v článku 132 smlouvy není toto porušení zakotveno. Jestliže ECB tím, že drží velké množství státních dluhopisů, stává se věřitelem vůči zemím eurozóny po dlouhou dobu dobu, po několik let. A mm, můj dotaz zní, proč to nepředstavuje porušení zákazu měnového financování státu, jestliže ECB ve velkém objemu poskytuje mm, úvěry mm, těmto státům tím, že jim dává půjčky. A ještě třetí aspekt bych k tomu rád připojil který se týká přímo vašeho mandátu. PSPP zvýhodňuje ty státy, které mají eh, velké dluhy a vysoké deficity. Od těchto států systém ECP eh, získal nebo nabila ECP eh, nejvyšší objem dluhopisů a refinanční, respektive podmínky financování těchto států se nejvíce zvýhodnili. Proč je to v eh, v kompatibilní s přísným měnovým eh, opatřením vaší banky. Jestli dovolíte dvě velice rychlé odpovědi, neznamená to, že koupili ten nejvyšší, eh, to nejvyšší, tu nejvyšší částku, prostě skutečně dodrželi kapitálová pravidla. My v podstatě nakupujeme i na sekundárních trzích, to už jsem O tom už jsem hovořil. A třetí záležitost, Evropský soudní dvůr rovněž přišel s prohlášením v tomto ohledu, na to se můžete podívat. PSPP, jak víte, mohou být součástí i takzvané předběžné otázky u Evropského soudního dvora. Evropský nebo Německý ústavní soud se na ně právě obrátil v tomto ohledu. Já už jsem to objasnil v minulosti, ale vaše otázka se týká právě toho výroku Evropského soudního dvora a já teda v tomto konkrétním okamžiku nemohu dále analyzovat tuto věc. Měl jsem možnost to vysvětlit v minulosti a i na posledním slyšení. My si myslíme, že tento program nákupu aktiv je legální a spadá do našeho mandátu. Myslím, že mi zbývá ještě čas. Takže skutečně velice stručně. Um, Pokud se v této věci nedostaneme dále, tak otázka k Target 2, cíl, cílu, cíli 2. Existuje v rámci systému cíle 2 mechanismus, který eh, vedl k tomu, že vzniklé nerovnováhy uvnitř systému budou opět odstraňovány. Původně ten systém cíle 2 byl eh, eh, zamýšlen tak, aby se ty strany víceméně podle eh, denního aktuálního stavu vyvažovaly, ale mezičasem naběhlo mnohem více prvků nerovnováhy, které se projevují i na kapitálových trzích a trzích se zbožím členských států platů. Existuje nějaká možnost, že se tato salda opět, nebo tyto nerovnováhy v saldu opět budou vyrovnávat, anebo budou naopak se ostřovat, zostřovat? Víte, já vás musím bohužel opravy. Target 2 byl vždycky ten stejný Target 2 a nejsou tam eh, rozdílné eh, přebytky Eh, nebo eh, nějaké eh, požadavky ohledně kapitálové přiměřenosti, čili tomu tak není. Například v rámci Target 2 Itálie má velké závazky, Německo tam má veliké pohledávky. Itálie by podle vás teda mělo mít mnohem větší deficit běžného účtu než Německo, ovšem není tomu tak, je to vyrovnaný účet. Čili Target 2 znamená určité vypořádání všech pladeb a stávající pohledávky i závazky jsou zde právě zahrnuty do tohoto systému nákupu aktiv a je to eh, samozřejmě, eh, nemá to dopad na přebytky běžného účtu. Jelikož jde o centralizovaný systém vypořádání, neexistuje zde nějaký mechanismus eh, bilancování nebo nějaké objerovnání s tak to jsme s tím skutečně nepočítali. Děkujeme, říká pan předseda. Tím jsme vlastně ukončili tento dialog o měnových záležitostech a okamžitě se dostáváme do druhé části výměny našich názorů s Mariem Dragim, jakožto guvernérem zároveň a předsedou nejenom teda guvernérem Centrální banky, ale i předsedou Evropského, Evropské rady systémových rizik. Jak víte, mm, tak tato rada eh, přišla s mnoha důležitými dokumenty. V posledních dokumentech eh, eh, měli jsme zde výměnu názorů v tomto ohledu v květnu a v současné době se můžeme zaměřit na mnoho relevantních záležitostí, které se týkají makroobezřetostních politik, systémových rizik, včetně návrhu, který je na stole v rámci zároveň revize aktiv, otázka kompetencí, a celého systému. Takže opět dávám slovo panu předsedovi Rady pro systémová rizika. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové výboru ECO Evropského parlamentu, dámy a pánové. Jsem nesmírně rád, že mohu opětovně ve vašem výboru vystoupit jakožto předseda Evropské rady systémových rizik ESRB v rámci druhého slyšení letošním roce. U poslední Eh, schůzky, od poslední schůzky jsme eh, publikovali šestou výroční zprávu, která pokrývá období od 1. čtvrtý 2016 do 31. března 2017. Tato zpráva představuje naše výhledy v oblasti rizik, a zaměřujeme se na makro obezřetostní analýzy a diskutujeme zároveň o příspěvcích do rámce evropských politik v oblasti makroobezřetostních politik a zároveň jsou tam i předchozí doporučení ESRB. V průběhu našich dvou posledních setkání jsem vám poskytl aktuální informace, které jsou zahrnuty ve výroční zprávě. Proto se ve svých poznámkách dnes zaměřím pouze na čtyři aktéři oblasti rozvoj eh, makroobezřetnostních politik a tohoto rámce, především s ohledem na proticyklické kapitálové buffery a nástroje v oblasti nemovitostí. Dále to zpráva ESRB o dopadech finanční stability na nový standard IFRS RS9 a dále jsou to naše příspěvky eh, politického rámce nad oblast bankovnictví a zároveň naše snaha eh, osvětlit trh s deriváty. Jestli dovolíte, ten proticyklický kapitálový buffer. Mm, toto je samozřejmě záležitost, která se mění v čase a umožňuje makrobezřetostním orgánům přímo dynamický přístup eh, a posílit banky. Může se tím posílit kapitál, kapitálové požadavky eh, bank, snížit rizika a zároveň samozřejmě to představuje určitý buffer v oblasti poklesu ekonomiky. Tento buffer, kapitálový buffer, by měl bojovat i proti možným ehm, narůstajícím šokům, protože finančně krize poukázaly na to, že kroky jednotlivých bank při posílení rozvahy v oblasti poklesu ekonomiky znamenaly obrovský dopad na omezení poskytování úvěru a to samozřejmě ještě zhoršuje ekonomický pokles a rovněž oslabuje rozvahu eh, v rámci těchto eh, krizových období. To znamená, že ten kapitálový buffer umožňuje zlepšení eh, bilance bank v ekonomickém období ekonomického poklesu a zároveň umožňuje poskytovat úvěry reálné ekonomice. Viděli jsme, jak mnoho těchto úřadů aktivovalo právě tento nástroj Švédsko, například v roce 2015. Tento rok to byla Česká republika a Slovensko, které rovněž navýšily tuto sazbu, bufferu, kapitálovou bufferu a Velká Británie oznámila, že ho bude aktivovat v roce 2018. Když se podíváme na evropskou um, hospodářskou oblast jako celé, mnoho zemí, které využívají makrobezřetnostní nástroj, eh, nebo tento počet těchto se zvýšil na 6, Norsko a um, Island posílili své politiky v tomto ohledu. V roce 2014 Rada ESRB přišla s doporučeními, poskytla úřadům určité hlavní směry a um, sazby v oblasti proticyklických bufferů. Zúraznujeme důležitost orgánů, které jsou zodpovědné za tyto buffery, aby um, měly k dispozici kvalitní komunikační strategii. Zatímco politická rozhodnutí ohledně proticyklického bufferu jsou relativně novými, tyto strategie komunikace jsou velice důležité a zvyšují předvydatelnost makro eh, eh, obezřetnostní politik a zároveň posilují ex ante politiky a zároveň pomáhají řídit očekávání. A pokud jde o oblast nemovitosti. My jsme přišli s varováními a slabými místy eh, konkrétně pro jednotlivé země v tomto sektoru a zároveň, aby jsme Eh, nějakým způsobem přemostili ty propasti eh, v oblasti nedostatku dat od eh, posledního listopadu. Členské státy posílily své rámce například v Rakousku nebo přijali další opatření v oblasti nemovitostního sektoru například ve Finsku. Většina členských států již má určitá opatření, která například Eh, mm, bojuje eh, s riziky v oblasti rezidenčních nemovitostí. Máme zde různé nástroje, které se využívá makroprodenční opatření těch, kteří si půjčují a zároveň zvyšují eh, odolnost věřitelů. ESRP provádí analýzu rizik komerčního trhu s nemovitostmi na úrovni EU. Na základě těchto analýz vidíme, že je zde nedostatek dat, v tomto sektoru a to samozřejmě znemožňuje makroobezřetostní monitoring. Proto bych vás rád požádal všechny relevantní orgány, mm, aby pracovali na implementaci našich doporučení Rady ESRB. Budeme neustále monitorovat rizika finančního systému v EU a budeme hlavním fórem pro evropské úřady při koordinaci opatření, sdílení zkušeností a e, provádění mm, e, Eh, revizí peer-to-peer. -peer. A nyní, pokud jde o hlavní výsledky naše zprávy IFSR, pokud jde o eh, o implikace finanční stability na tento standard IFRS 9 eh, jak víte, tak váš výbor právě spustil přípravu této zprávy, protože se nás obrátil v tomto ohledu a nejdůležitější změny, které zde vidíme, je například ten posun z Eh, z toho přístupu očekávané ztráty tím, eh, že měříme mm, eh, určité spárované E, částky. To znamená, že se snažíme již předem e, omezit možnost tzv. NPL, nesplacených úvěrů, a zajistit to, aby bankovní sektor e, prošel určitou obrodou komplexnějším způsobem a včasným způsobem u budoucích krizových období. Díváme se teda směrem do budoucna, pokud jde o možné ztráty v oblasti úvěru a reagujeme na kritiku, že jsme udělali je příliš, mnoho, příliš málo v této oblasti na základě bývalého přístupu. Když to musí, můžeme totiž identifikovat ten pokles včas, tak procyklicky můžeme zredukovat ten negativní dopad a potom i to nedostatečné eh, poskytování úvěru by mohlo být eh, sníženo. Zároveň snížíme obavy trhu, pokud jde o kapitálovou eh, přiměřenost v krizovém období a zároveň se na to nahlíží jakož na pozitivní nástroj pro zvyšování transparentnosti a účinnosti určité tržní disciplíny. Z těchto důvodů tato zpráva eh, došla k závěru, že standard IFRS 9 je velkým vylepšením, především pokud jde o účetnictví eh, nesplácených úvěrů NPL. Ovšem tento přístup očekávaného úvěrové, úvěrové ztráty znamená, že banky budou muset reagovat na nové, do budoucna se dívající informace, když eh, bude eh, provádět účetnictví eh, a ztráty v oblasti aktiv. To znamená, že v, když dojde k oslabení ekonomických podmínek, tak právě eh, zde můžeme využít tyto procyklické dopady. Bude to záležet ale na několika faktorech. Jednak eh, rozsah, eh, do, které, v rámci, do kterého můžeme očekávat na základě těchto modelů očekávaný pokles ekonomiky, čili samozřejmě se musíme mít velice kvalitní a, a zdravé modely. Dále sektorové a geografické diversifikace úvěru, které mají banky, to znamená i určitá citlivá trpělivost k probíhajícímu cyklu a zároveň je to i splatnost těchto úvěrů. Zpráva ESRB zvažuje mnoho politik, které by mohly na tyto procyklické dopady reagovat. Například eh, určité eh, zátěžové testy, které by mohly eh, snížit ten rozdíl mezi Ehm, jednotlivými negativními scénáři, tak abychom zajistili to, že dostatečné kapitálové buffery máme k dispozici a umožníme eh, konkrétní opravná opatření, bude to zapotřebí. Pokud banky by mohly eh, těmto scénářům odolat, těmto hypotetickým scénářům, tak by mohly potom velice rychle reagovat na očekávaný ekonomický pokles či ztráty v oblasti eh, úvěru, tak jak je to ve standardu IFRS 9. A nyní, jestli dovolíte, naše aktivity, které se týkají nebankovních oblastí finančního sektoru, když jsme se naposled eh, viděli, tak jsem zdůraznil důležitost eh, režimu pro eh, obnovu u centrálních protistran. To je zásadní páteř finančního systému. Legislativa v této oblasti pokračuje a Rada ESRB přispívá k tomuto procesu tím, že identifikujeme oblasti, které by mohly být vylepšeny, aby kvalitněji reagovaly na makro obezřetnostní eh, oblasti, například z eh, naše stanovisko v rámci předsednictví, které zdůrazňuje potřebu koordinace a spolupráce mezi jednotlivými orgány, banky eh, a centrálními protistranami, které by jinak se mohly potýkat s velikými problémy, mm, protože jedna nebo více bank, které jsou součástí CCP, by byly ohroženy ale vytvoření harmonizovaného rámce pro řešení problémů v oblasti eh, eh, pojištění je mm, v EU velice důležité. Procedury v oblasti insolvence nemusí být vždycky konzistentní s ochranou eh, a cíly v oblasti finanční stability. To znamená, že možná nebudou dostatečné pro řešení nedostatků riziků nebo problémů velkých pojišťoven nebo selhání několika mm, pojišťovatelů nějakým um, jiným způsobem. Nizozemí nebo Francie právě nyní vytvářejí takové rámce, poté, eh, co téměř eh, byly na hraně selhání těchto finančních konglomerátů v průběhu finanční krize. Rumunsko zároveň vyvinulo komplexní rámec pro obnovu a řešení problému po různých problémech, eh, kterým eh, čelily dvě velké pojišťovny v roce 2014 a 2015 v Rumunsku. A nyní na závěr bych rád řekl, že ESRB se zaměřuje i na analýzu a monitorování eh, evropských trhů s deriváty díky globální regulační reformě tyto transakce musí být reportovány eh, do jednotlivých repozitářů pro obchodování. Eh, naše nařízení EMIR umožňuje ESRB přístup k úplným evropským datům ohledně těchto eh, transakcí eh, s deriváty v těchto repozitářích. Toto sbírání dát na vysoké úrovni představuje milník při zlepšování transparentnosti trhu s deriváty eh, pro tvůrce politik i přesto, že jsou zde určité technické a strukturální mm, problémy, které jsou propojeny s unikátní povahou získávání těchto informací a tohoto typu informací, jsou tyto údaje a data zásadní pro naše porozumění eh, tohoto trhu, těchto trhů s ohledem na systémová rizika. Rada ESRB se konkrétně zaměřuje na rozvoj datové infrastruktury a na analytické metody, které umožní včasnější a podrobnější monitorování těchto trhů s deriváty. Naše práce v tomto ohledu pokračuje a doufám, že vám budu eh, schopen poskytnout další informace při další společném setkání. Děkuji vám za pozornost a těším se na otázky. Děkuji. Děkuji. Toto téma vzešlo z naší žádosti a e, myslím, že to bylo užitečné pro identifikaci e, určitého zlepšení v tomto e, ohledu. Prvním řečníkem je Brian Hayes. Děkuji, pane předsedo, a vítejte ještě jednou, pane prezidente Draghi. První otázka. Ta zazněla již ve vašich úvodních poznámkách, pokud jde o makroobezřetnostní eh, nástroje, které banky a také regulátoři mohou používat a vyžadovat jako další eh, nárazník pro ty anticyklické jevy. Eh, zajímalo by mne, jak vnímáte další tedy hm, země programu, které vlastně procházejí tímto procesem. Vy jste odkázal na poměrně poměrně vážný eh, problém mezery eh, ve sběru eh, údajů. Otázkou je, zejména v odvětví nemovitostí, komerčním sektoru i v jiných zemích tohoto programu. Věříte, že nemáme k dispozici data, abychom skutečně do toho zabudovali to zhodnocení nebo vůbec hodnocení dalších požadavků? prvků, zejména u zemí, které prošly eh, určitým šokem v bankovním sektoru v důsledku tedy té eh, nemovitostní eh, bubliny. A další otázka se týká Eh, o něch úrokových efektů. Eh, eh, nízké úrokové sazby mají pozitivní negativní implikace na hospodářství, ale s úspěšností kvantitativního uvolňování, a to zdůrazňuji, by člověk očekával, že Eh, by se snížily eh, úspory domácností, protože se úroky zlevňují. Stále ještě vidíme výrazné úspory, hotovost a vklady eh, domácností a důkazy ukazují tímto směrem v vlastní zemi. Tam jsme nedávno dělali průzkumy nárůstu úspor, zatímco by v současné době byli spíše lidé měli využívat svých úspor aktivně. To znamená, domníváte Domníváte se také, že ta míra úspor se v této eh, části ekonomického cyklu nesnížily a kdyby to takto pokračovalo, mohlo by to ovlivnit i eh, zlepšení ekonomického prostředí, po kterém tak voláme? Děkuji. Děkuji. K první otázce eh, v loni ESRB schválilo doporučení o Eh, odstranění určitých datových mezer a to se týkalo jak eh, rezidenčního, tak i komerčního nemovitostního sektoru. Výrazné mezery v datech nadále pokračují v Evropské unii, například neexistují společně schválené definice určitých eh, klíčových eh, rizikových ukazatelů, například eh, poměru půjčka příjem. Ani neexistují srovnatelná data zemí o těchto ukazatelích. Takže tímto doporučením SRB chce vytvořit harmonizovanější rámec pro monitorování vývoje na nemovitostním trhu v Evropě a mm, doporučení tedy obsahuje určitý soubor doporučení a makroprudenční orgány by měly takto monitorovat a hodnotit riziko vyplývající z nemovitostního sektoru a e, také e, vyvozovat určité definice. Takže SRB se domnívá, že pravidelný sběr těchto dat by měl probíhat na úrovni EU. A v současnosti probíhají dva pracovní toky, jednak ECB eh, e a jednak Eurostat. Zkušenost ukazuje, že je obtížné tyto mezery zacelit a eh, budeme k tomu muset asi přistupovat s větším nadšením zejména ze strany některých institucí, které, by, které jsem právě zmínil. Je to ale důležité. Je to důležité, protože celková situace je taková, že dochází k expanzi měnové politiky a měli bychom eh, zachovat finanční a bankovní eh, regulace, mm, které půjdou ruku v ruce s měnovou politikou. To znamená, eh, že krize nám ukazovala, čím expanzivnější je měnová politika, tím důležitější je mít mm, obezřetnou, obezřetné finanční a bankovní nařízení a regulaci. Pokud jde o ní, nízké úrokové sazby. E, určitě ten celkový obrázek je takový, kdy jsou vlastně e, úrokové sazby víceméně stejné za úspory, ani nenarůstají, ani se zvlášť nesnižují. Jsou takové, jaké jsou, takže nízké úrokové sazby alespoň dosud, alespoň tedy v rámci celkového obrázku, i když eh, země od zemi se může různit, eh, neměly dopad na vlastně chování eh, střadatelů nebo vkladatelů. Děkuji. Pervan Šperes má slovo. Vy jste už podal výčet témat, E SRB, s nímž jste se ve své výroční zprávě zabývali podrobněji, ale nezmínil jste se o problematice Brexitu a způsob, jakým se možná Brexit promítne do finanční stability, respektive eh, makroekonomická rizika. Zajisté ještě nevíte, Samozřejmě, že my ještě nevíme úplně přesně, jak to bude vypadat s tím rozvodem, něco pouze očekáváme. Je stále hodně spekulací ohledně dopadu na finanční trhy, které představují největší část, pokud jde o nějakou tvorbu hodnot. Brexit jistě bude mít právě na tuto dopad obrovský ohlas obrovský dopad, takže bych byla velice ráda, pokud byste nám mohl poskytnout vaši analýzu těchto záležitostí i v rámci tohoto kontextu, kde panuje mnoho nejistot v oblasti úrokových sazeb. Druhá otázka. Samotná vaše instituce, vaší rady ESRB, Té komise původně hovořila o tom, že by se věnovala opětovně fungování radě a řízení nebo řízení v rámci této nové struktury této rady. Konzultace, která byla zahájena v tomto ohledu, zvažovala možná i trošku reformu vaší rady. A ten text, který je na stole, hovoří o těch nějakých drobných úpravách v oblasti zprávy Rady pro systémová rizika ESRB. Myslíte si, samozřejmě na základě zkušenosti vaší instituce, že je to takto vhodné, nebo si přejete, aby Evropský parlament možná podpořil snahu jít ještě dál, aby jsme umožnili nějakou nebo určitou evoluci v rámci zprávy a řízení v Radě pro systémová rizika. Děkuji. Dovolte, abych napřed odpověděl první otázku. Je jasné, že Brexit přináší sebou velkou existenční změnu. Eh, eh, je to vystoupení země, kde v současné době se nacházejí největší finanční trhy Myslím, že jsem již několikrát eh, uvedl, že bude-li to správně zvládnuté, řízené, tak nezaznamenáme velká rizika. Takže celá odpovědnost spočívá ve správném řízení této změny, tak, aby to zajistilo žádné přesunutí, převrstvení odpovědností bez kompromisu a samozřejmě bez narušení integrity celistvosti jednotného trhu. Není to určitě snadný úkol, ale o to žádají občané Evropy na obou stranách své politiky a je příliš brzy eh, rozhodnout, že to je správné nebo ono je špatné, protože ještě nemáme zatím žádnou vyjednávací platformu, která by se stala předmětem diskusí, ale mohu určitě uvést příklad problému, který bude-li správně řízen, nebude problémem, ale pokud nebude, tak eh, bude problémem. A sice kontinuita smluv. Bez ohledu na to, jakou oblast finančních trhů si vyberete, čelíme nebo máme eh, desítky milionů různých smluv, ať už jsou to svopy úrokových sazeb, eh, bankovní protistrany, forex, tedy jsou to miliony různých smluv, které jsou definovány tak, že to vyžaduje určitou změnu, úpravu v případě Brexitu, v závislosti na tom, jak Brexit proběhne. Tudíž je jasné, že obě strany mm, mohou eh, nalézt spolu cestu usnadnění eh, tohoto postupu nebo procesu eh, změn a nebo se celý proces zvrhne a bude zdrojem rizika. A včetně tedy rizika finanční nestability. Takže shrnuto a podtrženo by obě strany měly usilovat o takové řízení, takové zvládnutí, které zajistí hladký přechod bez um, omezení nebo narušení integrity eh, finančního trhu. My jsme víceméně spokojeni s návrhy komise, pokud jde o makroobezřetnostní eh, přeskum týkající se SRB, protože to bere v potaz vlastně to široké členstvo a máme v podstatě pouze jedno pozorování, které můžeme Eh, učinit, a sice eh, eh, rozsah členstva SRB ve dvou oblastech, SSM a SRB, jako tedy hlasovací členové, kteří v technickém a vědeckém poradním sboru přišli o svá hlasovací práva a já jsem toho názoru, že se to neubíralo správným směrem. Pokud se nemýlím, jediný ne institucionální nezávislý hlas byli právě oni. A já jsem tedy výrazně přispěl k úvahám od vzniku SRB, to znamená pomoc Evropského parlamentu eh, pro, nebo v navrácení hlasovacích práv eh, předsedům je vítán. Děkuji, pan Marias. Děkuji vám, pane Draghi. Chtěl bych hovořit řecky. Ehm, hovoříme také o takzvaných červených nebo nesplacených dluzích NPL. Určitě víte, že v Řecku je ekonomická situace velmi nedobrá. 25 HDP se strotilo, 40 populace ehm, žije na hranici chudoby, nezaměstnanost činí toho času 21 a Evropská centrální banka odhaduje, že skutečně reálná nezaměstnanost je 31%. Tudíž je velmi obtížné, aby řecká, řecké hospodářství fungovalo um, dobře. protože ty záchranné fondy v podstatě um, nefungují. Jaký je váš návrh? My tvrdíme, že asi 25 miliard eh, zbývá z té třetí eh, části, ne, nebyly využity. 19,5 by mohlo být použito na rekapitalizaci řeckých bank. Návrh je jednoduchý ustavme jakýsi veřejný fond pro nedobytné dluhy, něco, co by tedy jaksi zachránilo nebo pomohlo eh, eh, lidem. Můžou se pak poskytovat eh, půjčky na bydlení v rozsahu 25 milionů, tak aby lidé nepřišli o své domovy. A řečtí dlužitelé by je pak mohli postupně eh, splácet. Byl by to takový kyperský eh, model, to znamená ochrana eh, lidí, kteří mají půjčky. Tedy daný člověk, osoba by si mohla takovýmto způsobem vyplatit nebo splatit svou prvotní půjčku nebo úvěr. Bylo by to zejména důležité u hypoték, aby lidé nepřišli o střechu e, nad hlavou. A to vše by se dalo zajistit e, tímto fondem pro nedobytné e, dluhy. Protože, jak známo, zanedlouho se v Řecku vynoží velmi závažné sociální problémy, pokud s tím něco neuděláme. Děkuji. Já bych chtěl stručně říci, že jsme SRB nikdy eh, eh, nediskutovali o situaci nedobytných dluhů v Řecku. Za druhé bych chtěl říci, že je na členských zemích, aby rozhodli, jak eh, naložit s těmito fondy s těmito finančními prostředky, které mají k dispozici. Za třetí, když se rozhodne, že tyto finanční prostředky budou využity na NPL, tak i další třetí země mají eh, nedobytné eh, dluhy nebo eh, potom by měli mít stejný nárok. A za čtvrté je faktem, že my i řecká vláda rozlišuje mezi jednotlivými kategoriemi takže jsou zde chudí lidé, pak jsou takzvaní um, seriáloví ne, ne, ne, nesplácející subjekty, to znamená osoby, které chronicky uh, nesplácejí úvěry. Uh, Nevím tedy, jak by v tomto případě mělo proběhnout to rozlišení a jak by na to reagovalo SRB. I já mám dojem, že Vláda nyní pokračuje v eh, dražbách s určitými eh, eh, pojistkami nebo zárukami pro chudé vrstvy populace a to by mělo pokračovat. Je na vládě, aby dotovala banky, tak aby tento proces byl sociálně méně bolestný nebo ne. Já bych rád pokračoval, dovolíte-li. Pane prezidente, máme 86 milionové eh, úvěry a 25 miliard se eh, zbylo 19 poteče na rekapitalizaci bank. A to, co zbyde, by mohlo být vloženo do onoho záchranného fondu určeno eh, osobám s bankovními úvěry. To je otázka eurozóny, euroskupiny, eh, trojky. A v podstatě ale se to týká i vás přímo, jak, protože jste členem obou těchto orgánů. A myslím, že by to byla šance pro řeky. Já nechci hovořit o eh, tedy této iniciativě, ale eh, není to ani otázka ECP nebo trojky, eh, je to otázka přímo lidí, kteří mají tyto peníze k dispozici. Děkuji. Pan Tremozi. Děkuji. Pane eh, prezidente, já mám otázku opět k NPL, k nedobytným dluhům. Některé země mají stále ještě vysokou úroveň těchto nesplacených dluhů a to je také důvod nesolventnosti řady evropských bank. Na straně jedné musíme brát v potaz, že eh, řada těchto dluhů přichází nebo pochází od malých a středně velkých podniků a některé země nejvíce postižené těmito dluhy jsou země s nejhorší další implementací směrnice o spožděných e, platbách. Myslíte si, že je zásadní, aby evropské členské státy tuto směrnici o spožděných platbách implementovali správně, protože existují případy a země, kde nadnárodní společnosti stále ještě platí se spožděním nebo odkladem 200 až 300 dní a neexistuje vůbec žádný sankční režim který by mm, byl v platnosti. Myslíte, že je to mm, relevantní nebo ne? Možná, že se eh, mýlím. Existují nějaké příklady nebo případy, kde by se to dalo eh, více studovat? Já bych s vámi nemohl souhlasit více. Skutečně souhlasím. Myslím si, že většina nedobytných dluhů eh, vyplývajících od malých a středně velkých podniků má svůj původ v období eh, velké krize, recese. A v tom období velmi často malé a středně velké podniky nepřijímali platby tak, jak eh, je měli přijímat od svých legitimních dlužníků. Vy jste se zmínil o nadnárodních korporacích, ale přece existují také vlády, vlády, které jim neplatili po měsíce, mnohdy i léta. Takže s, s vámi a s vaším návrhem nemohu souhlasit více. Nedobytné dluhy samozřejmě mají různý, nebo mohou mít různý původ, ale faktem, že eh, vyplynuli zejména z nedostatečných pladeb, vyplývajících vlastně, nebo pocházejících od různých subjektů, a že tím trpí zejména malé a středně velké podniky, tak to je něco, co je nutno skutečně pranířovat a také napravit. Děkuji. Palomas López Bermecho má slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, pane prezidente Draghi, eh, ve vaší zprávě za rok 2016 Rada ESRB hovoří o makroekonomických rizicích a o tom, že to je tedy kombinace úrokových sazeb a nízkého růstu. Nemyslíte si, že by bylo potřeba změnit měnovou politiku ECB? Finanční systém je pořád křehký. A ten problém se ještě zhoršuje v důsledku nízké důvěryhodnosti evropského regulátora. Vidíme tady také rostoucí míru improvizace a náhodné, náhodný průběh toho, co se děje v oblasti banky v Itálii či ve Španělsku. A myslím si, že tady vidíme určitý eh, cynismus a také je tady něco, co je mimo váš mandát, protože vy, pane Draghi, ani ne před měsícem jste tady bránil reformy na trhu práce ve Španělsku bez ohledu na jejich negativní dopady na domácnosti a příjmy rodin. Čili já se chci zeptat, proč propagujete opatření, která snižují mzdy, když v podstatě jsou to právě nízké mzdy, které ohrožují spotřebu a příjmy rodin a tím narušují celý finanční systém. Děkuji. Well, let me answer to... Děkuji. Já se pokusím odpovědět v zásadě na vaše dvě otázky. Jednak nízké sazby, nízký růst, to jsou finanční rizika, finanční stability pro banky. Tak to je tak stále méně a méně, protože nízké úrokové sazby podpořily silné oživení eh, a ekonomické podmínky, takže ať už nízké sazby měly jakékoliv dopady na rozvahy bank, tak to bylo více než vykompenzováno dopady, které to mělo na zlepšení, na oživení a silnou růstovou dynamiku, která vedla k lepší, ke kvalitnějším úvěrovým procesům, bankovním úvěrům a snížila to ztráty a vylepšila se tím stabilita a odolnost bankovního systému. Čili to je odpověď na vaši první otázku. A teď druhá otázka. Ta se týká následujícího. Jednak naše politika dělá pravý opak než to, co jste tady říkala vy. Naše politika nechce držet mzdy nízko. E, mzdy, my, naše politika je často jediná podpora, která se snaží vést nominální mzdy k tomu, aby rostly. My se snažíme uzavřít tu výkonnostní mezeru. Naše politiky e, jsou odpovědné, možná spolu s některými dalšími kroky, za to, že na trhu práce dochází ke zlepšování. Čili to je eh, to, jak já vnímám naše politiky. Pokud jde o španělskou vládu a realitu na trhu práce, tak prostě ta realita je taková, jaká je. Podívejte se na to, jak to vypadá ve Španělsku, jak tady dochází k vytváření pracovních míst. Míra, míře, jaká je míra nezaměstnanosti? Máme tady jasné údaje. Ten proces možná není takový, jak bychom si to přáli, pokud jde o rovnost, rychlost, rozdělení mezi odvětví, ale tady tento vývoj, já osobně si myslím, že i zde je docela pozbudivý. Děkuji. Děkuji. Ano, máte ještě slovo 30 sekund. Děkuji. Já bych chtěla říci, že bohužel si myslím, že by opatření měla být revidována a že ta situace Eh, ve Španělsku není dobrá. Myslím, že eh, tady dochází k nárůstu pracovních míst nízké kvality a mzdy neumožňují pracujícím být s nimi do konce měsíce. A také tady také nízká míra produktivity. Navzdory vašim opatřením a prohlášením tady vůbec ve Španělsku nedošlo ke zlepšení. Ano, je pravda, že nominální mzdy také souvisejí s nízkým eh, růstem a je tady nízká produktivita. To je pravda ve Španělsku, ale i v jiných částech eurozóny. A tady měnová politika by to určitě mohla nějak zlepšit. Měnová politika může vést k vyšší spotřebě, k vyšším investicím a to vše by mohlo mít dopady na zaměstnanost. Ovšem, zda se tím vylepší i kvalita pracovních míst, tak to není to, co měnová politika může v první řadě zajistit. Když tomu necháte čas, jak to zaměstnanost poroste, tak se bude změnovat, zlepšovat i kvalita a zřejmě by to mohlo mít dopady i na produktivitu. Čili centrální banka se snažila určitě situaci vylepšit, ale prostě jsou tady věci, které nejsou v možnostech centrální banky. Děkuji. Děkuji. Vidím, že už se tady někdo hlásí za zelené, takže pan Coburn. Děkuji, pane předsedo. Pane Draghi, rád vás tady vidím. V srpnu letošního roku pan Horn v USA hovořil o protekcionismu a o dopadech na růst globální ekonomiky. A já tady s vámi souhlasím, jak jste na to zareagoval. Celá řada politik může vést k nebezpečnému protekcionismu a to může také ohrozit stabilitu bankovního systému. Já eh, si ale myslím, že vaše rady byste měli podpořit nějakými studii dopadu. Například posuzovali jste nějak, jaké dopady by měla eh, katalánská nezávislost na zadlužení španělské vlády a těch bank, která vlastní ty dluhy, dluhopisy a ono katalánsko představuje nějakých 20% HDP. A podobně, jaké dopady dopady by Brexit měl na ty nejohroženější části EU systému, jako je Španělsko a Itálie. Protože obě tyto země jsou čistými příjemci evropských fondů. Budou tedy nějak dotčeny škrty evropského rozpočtu? to, jak zareagujete na Spojené království, bude určitá forma protekcionismu a nemělo by dojít k ohrožení nárůstu HDP ale mohlo by to i vést k tomu, že to všechno bude dražší pro evropské banky a korporátní zákazníky dostat se na mezinárodní finanční trhy. My jsme provedli posouzení dopady, dopadů, jaké by to mělo důsledky a ukázalo se, že 80% kapitálových trhů EU prochází přes Londýn. Takže eh, pokud chcete mít nějaké úspory z rozsahu, mělo by to jít přes Londýn bylo řečeno, že Londýn je Evropská investiční banka a když zaútočíte na Londýn a nedosáhnete dohody, tak omezíte přístup k financování i pro Španělsko a Itálii a bude to problém pro evropskou stabilitu a je to něco, co by vaše rada také měla vzít v potaz. Byl bych rád, kdybyste mi se k tomu nějak vyjádřil. Děkuji. Já s vámi určitě souhlasím v tom, že Brexit je důležitá existenční událost a dopady této události je potřeba pečlivě prodiskutovat a zanalizovat. Proč jsme to zatím neudělali, nebo alespoň Evropská rada pro systémová rizika tak neučinila, tak je to prostě proto, že zatím nemáme přesné nebo ani nepřesné představy o tom, jak bude jaká bude ta vyjednávací platforma. My víme, že velikost toho trhu je velmi výrazná, bez ohledu na to, na jakou oblast finančních trhů se zaměříte, nebo bankovní sektor jako takový, ta čísla jsou tam skutečně významná a vyžadují naší plnou pozornost, ale až ve chvíli, kdy budeme mít nějaký přesný přehled o tom, jak se bude jednání vyvíjet, k jakým směrem se bude ubírat. A já už jsem předtím řekl, že ten přechod by bylo možné nějak, hl, nějakým hladkým způsobem ošetřit a minimalizovat negativní dopady, ale musí to eh, proběhnout tak, aniž by byla ohrožena integrita jednotného vnitřního trhu. A samozřejmě to se snáze řekne, než udělá v tom smyslu, že Evropská centrální banka e, není součástí vyjednávání a i pokud bychom byli, byl by to velice obtížný úkol. Takže my se eh, teď musíme, my musíme teď sledovat, jak bude probíhat vyjednávání, jak budou obě strany postupovat a jakmile budeme mít lepší představu, tak určitě to budeme debatovat, protože mm, to není něco, co je jenom omezeno na eurozénu nebo na ECB. Bude se to dotýkat všech zemí. ECB funguje jako dozorový orgán pro centrální banky a také jako nezávislý hlas předseda obou výborům, čili je to určitě vhodné místo, kde vést tuto diskusi. Já bych na to rád ještě navázal. Mám pocit, že pan Barnier a pan Berhofstadt eh, se tady snaží hrát nějakou hru, kdo eh, mrkne dřív, kdo uteče dřív a vede to k velikým problémům pro všechny. Eh, jsou to jak si eurofanatici a chtějí potrestat Británii a přitom to bude mít negativní dopady i pro Španělsko, pro Itálii, v mnoha země v eh, eurozóny, takže možná vy byste měli jasně se vyjádřit a říci panu Ferhoštatovi a panu Barniemu, tak jak víte, já jsem také člen té skupiny s panem Verhofstadtem a můžu vás ujistit, že oni nemají žádné trestající úmysly, že hledáme spravedlivou dohodu, která naruší, bude minimalizovat tak já doufám, že s nimi promluvíte. To vás můžu ujistit, že my to pečlivě sledujeme. Děkuji. Dobře, Marko Zany. Ano, děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane prezidente Draghi, eh, jak víte, Mm, to riziko státních dluhopisů, to je něco, co se velice mm, pečlivě projednává v rámci evropských institucí. Probíhají tady formální diskuse, jsou tady návrhy, které se rozpracovávají a je to téma, které velmi často souvisí také se společnými zárukami vkladu, společným zajištěním vkladu, kdy některé státy, některé subjekty požadují snížení tohoto rizika v rozvahách bank předtím, než bude ten návrh schválen. A jak dobře víte, tak také nedávno byly publikovány mm, pokyny pro zátěžové testy pro rok 2018 a jak se bude posuzovat riziko dlohopisů v rámci bank, eh, to je něco, co se tady objevovalo už v minulosti. A moje otázka se týká toho, jaké je potenciální riziko pro stabilitu finančního systému v souvislosti s rizikem státních dluhopisů v rámci bank, protože mm, se tady hovo- projednávaly dva možné přístupy, jednak velice obezřetností přístup, doplňující kapitál pro banky, které vydávají státní dluhopisy různého ratingu, různého rizika a potom se tady také projednávala možnost toho kepu eh, pro nákupy eh, v bankách. Čili jsou tady dvě taková hlavní rizika, dvě hlavní nebezpečí pro stabilitu finančního systému a může to souviset právě s těmito přístupy. Jednak je tady riziko, pokud je o likviditu finančního systému. Vy velmi dobře víte, že státní dluhopisy jsou vedlejší zajišťovací eh, systém v rámci trhu ryb a jakým způsobem by toto mohlo mít dopady na likviditu. A pane předsedo, ano, už končím svůj druhý dotaz a ten se týká toho, jaký tlak by tady mohl být na státní dluhopisy některých členských států nebo některých bankovních systémů, které už teď mají potíže. Čili jak tomu budeme přistupovat? Buď to budou banky vydávat veliké množství státních dluhopisů, anebo budou nuceny, a pan řečník je přerušen, pane předsedou, děkujeme. Uh... The, um, the, the position of the... Ano, uh, přístup ECB k této problematice je takový, že a mimochodem byly tady provedeny různé studie, jednak radou ESRB, jednak Evropskou centrální bankou. Takže asi takto. Pokud tady je nějaké riziko, pokud tady bude nějaké riziko, tak chceme snížit takzvaný ten rozpor mezi rozvahou bankovní a rozvahou státních dluhopisů. A to můžeme dělat, udělat nějakým vyvážením rizik. My si myslím, že by to mělo být uděláno takto. Druhá věc, ať už tady bude jakákoliv dohoda, ať už dosáhneme jakéhokoliv závěru, tak nechceme naše banky uvrhnout do konkurenční nevýhody vůči bankám z jiných částí světa. A právě proto tady probíhají v rámci bazilejského výboru podrobná jednání a závěry těchto obsáhlých jednání jsou taková, že tady není žádný konsenzus, aby byla celosvětová dohoda k této věci. Čili jinými slovy řešeno jiné země než evropské z jiných jurisdikcí prostě nesouhlasí. Nesouhlasí s tím, zda tam dávat váhy, váhový systém či rizikový systém. A ať už Evropané se dohodnou jakkoliv, rozhodnou jakkoliv, pokud se jim to podaří, tak musí být velice opatrní, jak to právnicky a soudně budou implementovat. Čili jednak žádné takzvané tvrdé limity, jednak je potřeba celosvětová dohoda a pokud se Evropané vydají svým vlastním směrem, tak ta dohoda bude musí být velmi obezřetně právně implementovaná. Já bych ještě na to navázal 30 sekund. Vy jste říkal správně, že evropské orgány musí hledat dohodu. Takto. E, pokud by byla odsouhlasena nějaká dohoda, aby nedocházelo k narušování toho trhu, ale jak by to bylo možné, kdy, a ostatně řekl to i Benoa eh, ve svém projevu v listopadu 2016, kde zaznělo, že ta situace v oblasti státních dluhopisů, tedy že tady je riziko v oblasti státních riskopisů, něco, co je typické čistě pro eurozónu, protože eh, jsou to prostě defaultní, jinde jsou to defaultní nástroje bez rizika. Takže jak, jak to vyřešíme? Protože tohle je problém, který v jiných jurisdikcích nemáme. Ano, souhlasím s tím, co říkáte. Ta dohoda zatím, ta dohoda zatím nebylo dosaženo. A to je právě důležité, protože jestliže se Evropa, Evropská unie rozhodne vydat svou vlastní cestou, tak by si měla být vědoma toho, že takováto opatření by mohla uvrhnout evropské banky do konkurenční nevýhody oproti jiným bankám v jiných právních systémech. A právě proto bychom preferovali, kdyby bylo dosaženo celosvětové dohody. A mimochodem, ten to názor má i tento parlament v rámci bazilejského rámce. Pan Serkistos, děkuji za slovo, pane předsedo. A co systémová rizika, která se týkají sektoru s nemovitostmi? Jsou to rizika na úrovni země, jelikož k tomu dochází na uh, národní úrovni, nebo nějaká specifická rizika, nějaká lokalizace by tam měla probíhat, to je jedna otázka. A druhá věc, kde se cítím zamázán vám položit tento dotaz, jaké máte takový mm, postoj k systémovému riziku, který možná do budoucna nebude podporován, protože je zde mnoho politické nejistoty, Brexit, nevíme, jak budou probíhat jednání v Německu, v Rakousku. Jak víte, kolegové ani mezi námi nejsou, protože nevědí, kdo bude řídit jejich zemi. Dále je to Madrid, Barcelona, tento problém v Itálii. Vůbec nevíme, kdo vyhraje volby. Čili ta politická nestabilita by mohla asi k těm systémovým a ekonomickým rizikům rovněž přispět. Nyní zde máme nezávislost ekonomické evoluce od politického vývoje. Děkuji. Jestli dovolíte, odpovím nejprve na tu druhou část dotazu. Naše zkušenosti v minulých dvou letech jsou opačného charakteru. Lidé předpovídali neuvěřitelné, katastrofální scénáře po Brexitu, dále volby v těch velkých jurisdikcích mimo Evropu. Stejně ohrožující situaci předpovídali ohledně voleb v jedné konkrétní zemi a tak dále a tak dále. Čili na základě našich zkušeností víme, že naše ekonomická obnova je robustní, je eh, pevná a může ustát mnoha tato rizika. Mnoha z těchto rizik my samozřejmě nemáme nějakou zázračnou kouli, abychom dokázali předvídat budoucnost. Nevíme přesně, jak k tomu bude, nebo zda to bude generovat další rizika, příliš velká pro uh, ekonomické oživení, ale zatím jsme to viděli, ty zkušenosti pozitivně. SRB. SRB hodnocení, pokud je o rezidenční trh s nemovitostmi, je následující. Ty ceny jsou tam víceméně spravedlivě nastaveny v EU, ale v SRB přišlo s osmi doporučeními, takovými osmi varováními, která byla zaměřena na jednotlivé země v loňském roce a identifikovala středně dobé, středně dobá slabá místa na tomto trhu. Například schopnost domácnosti splácet hypotéky nebo hodnocení cenové dynamiky ohledně trhu s nemovitostmi. Země do velké míry reagovaly konkrétními opatřeními. Dánsko, Finsko změnili hodnocení rizik měření rizik. Dále ve Švédsku zavedli způsob amortizace úvěru. Čili my to sledujeme, tento vývoj. Zatím je to na místní úrovni, ale podle mého názoru obecně řečeno spravedlivě stanovené ceny. A poslední otázka, pan Morgan. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji vám, pane předsedo Draky, že jste dnes sem zavítal a já mám nasledující otázky. Týká se to evropských cených papírů zajištěných státními dluhopisy a těm se právě věnuje mm, tento, tato komise, které předsedáte. E, výsledky se objeví velice brzy a je tady legislativní návrh ze strany Evropské komise. A já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem váš výbor vyhodnocuje nebo chce zajistit to, že tyto cené papíry budou skutečně zajištěny, že budou mít hodnocení trojité a, a dále. Jakým způsobem chcete zajistit, že trh s těmito cenými papíry bude dostatečně velký a dostatečně likvidní? A potom ještě se chci zeptat, myslíte si, že vytvoření tohoto ceného, těchto cených papírů by mohlo mít negativní dopady na likviditu trhů se státními dluhopisy a v důsledku toho také na finanční stabilitu zemí eurozóny? A konečně se chci zeptat, vy jste tady správně poukázal na to, jak důležité důležité je snížit množství těch eh, nesplácených úvěrů a jaká eh, a také možná to, že některá opatření, která sice byla zamýšlena v dobré víře, mohou mít negativní dopady na ten trh s těmito úvěry. Je potřeba tedy zajistit, že tady budou nás dobře propojena příslušná opatření a legislativní aspekty a rovněž také v souvislosti s novými úvěry. Omlouvám se za dlouhou otázku. Děkuji a omlouvám se, že budu odpovídat anglicky. Souhlasím s návrhem komise a již jsem se o tom sám zmínil i v tom posledním projevu. To, co potřebujeme, je společné úsilí všech aktérů supervizorů, bank, ale i vlád, které musí poskytnout, které musí vytvořit ten správný právní rámec, ve kterém se můžeme zabývat řešením problémů NPL a samozřejmě i zákonodárci na evropské úrovni, Evropská komise. Všichni aktéři musí spolupracovat na řešení tohoto problému, které by mohlo tuto záležitost vyřešit a zároveň nedestabilizovalo eh, celou situaci toho, čeho se naši lidé bojí. Čili já v tomto ohledu souhlasím s přístupem komise. Ta další otázka. Potřebujeme bezpečná aktiva. Evropa potřebuje bezpečná aktiva. Všichni na světě mají bezpečná aktiva. Trhy potřebují bezpečná aktiva. Čili my musíme samozřejmě hledat taková bezpečná aktiva, to je odůvodněné, odůvodněná snaha. Samozřejmě, jak, to, jak to, tato nástroje reagovaly na tuto problematiku, rozhodneme na další valné eh, schromáždění eh, naší rady, vytvoříme k tomu příslušnou studii a podíváme se jak to po té diskuze má vypadat. Já ovšem očekávám, že tato práce bude pokračovat. I e, díky tomu, o čem jsem se zmínila na počátku, my potřebujeme bezpečná aktiva. To, co je připravováno nyní, pokud to bude muset nějak e, připrav, e, přizpůsobit, změnit a tak dále do budoucna, to prostě znamená, že v této práci do budoucna budeme muset pokračovat. Děkujeme, říká pan předsedající. Myslím si, že to byla opravdu velice dlouhá, ale zároveň nesmírně užitečná, nesmírně nápomocná debata. Eh, pane eh, guvernére Dragi. děkujeme vám za to, že jste mezi nás přišel, za pozitivní reakci na tolik eh, otázek, které náš výbor má, které jsou zásadní pro naši perspektivu růstu a budoucí finanční stabilitu v Evropě. Děkujeme. programu,

A tím se dostáváme, dámy a pánové, k poslednímu bodu na našem dnešním programu. Hned se na to podíváme. A je to reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie. Navrhovatelem eh, našeho stanoviska je Luigi Morgano. Dávám vám slovo. Grazie, grazie presidente. Děkuji, děkuji pane předsedo a děkuji také přítomným poslancům, zejména stínovým zpravodajům. Jistě jste si už přečetli návrh stanoviska pro rozpočtový výbor a tudíž já se omezím opravdu jenom na to, abych zmínil ty hlavní body. Téma financování rozpočtu Evropské unie je, jak víme, velice důležité a to nejenom v souvislosti s dopady, které bude mít Brexit. Jedná se také o to, jakým způsobem vymezit odpovědnost evropských institucí. A v této souvislosti si můžeme třeba připomenout jedno, jedno moto bostonské Tea Party, že není žádné zastoupení bez zdanění. Aniž bychom se chtěli nějak dotýkat daňových kompetencí členských států, která je ukotvena ve smlouvách, tak cílem samozřejmě není zvyšovat fiskální tlak na naše občany, ale naopak snažit se uvolnit eh, schromážděné zdroje, které by mohly být spravovány efektivnějším a více demokratickým způsobem na celoevropské úrovni a tím by bylo možné snížit příspěvky jednotlivých států do rozpočtu EU nebo při nejmenším je nezvyšovat. Jak jste viděli, já v textu navrhuji některé specifické zdroje pro eurozénu a potom zase jiné zdroje, které by se týkaly EU jako celku. Například na úrovni eurozóny navrhuji zdanění bank které v souvislosti s bankovní unii a nebo uh, daň z finančních transakcí v souvislosti s unii kapitálových trhů. A pokud jde o Evropskou unii jako celek, tak tady bych zmínil společné zdanění podniků nebo DPH. Cílem je zajistit co největší jasnost mezi vazbami financování a výdaji evropského rozpočtu, kdy některé z těchto možných nových zdrojů by mohly vyvážit, mm, lépe bojovat, promiňte, s daňovými úniky na celoevropské úrovni. Rovněž nesmíme ignorovat to, že evropští občané požadují, aby Evropa jako společenství, nejenom jako soubor členských států, bojovala s, neza, s nezaměstnaností, podporovala růst, podporovala investice, zajistila správu společných evropských hranic a zajistila bezpečnost na hranicích e- EU tyto různé mm, společné veřejné evropské počiny není možné financovat jinak než prostřednictvím společných evropských zdrojů, které budou pod demokratickou kontrolou obou spoluzákonodárců. Já bych z mé strany chtěl v rámci pozměňovacích návrhů co nejlépe vymezit, které z těchto veřejných aktivit budou financovány ze společných vlastních zdrojů a jak. A konečně, jak je tomu už na národní úrovni, tak eh, daňové výnosy podléhají určitým výkyvům v souvislosti s ekonomickým cyklem. Jestliže chceme vytvořit princip odpovědnosti a ne neustále požadovat něco z pokladny členských států, které už tak jsou pod tlakem společ- veřejných výdajů, musíme umožnit, aby Evropská unie měla možnost vydávat dluhopisy, ale ale samozřejmě s příslušnými zárukami, které na evropské úrovni pomohou bojovat s některými těmi negativními jevy, které máme už na úrovni národní. Já vám děkuji za vaši pozornost a těším se na vaše připomínky. Děkujeme, říká pan předsedající a za EPP to bude Ivana Maletič jako první. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala zpravodaji panu Luigi Morgano za jeho stanovisko k této zprávě. Já si myslím, že před námi stojí obrovská výzva při řešení této problematiky. S Brexitem samozřejmě se EU rozpočet sníží a měli bychom promyslet, jak reagovat na všechny nové výzvy. Ani ne vlastně nové výzvy, migrace, bezpečnost, politiky v oblasti obrany, posílení eurozóny, posílení jednotného trhu a všechny ostatní aspekty, které před námi leží. Zároveň nesmíme zapomínat na stávající politiky, například politika soudržnosti by měla být dále posílena a ne oslabována protože potřebujeme dosáhnout skutečné konvergence zemí, které zaostávají ve vývoji. Chceme-li mít eh, silnější Evropskou měnovou unii do budoucna. Rozhodnutí týkající se evropského rozpočtu nebudou jednoduchá. Nejsem si ale jistá, zda můžeme říci, že kvůli Brexitu a tomu, že evropský rozpočet bude menší, že chceme-li tento rozpočet navýšit, nebude muset zvažovat zavedení nových strojů nebo navyšování stávajících příspěvků. Podíváme-li se na návrhy skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje, oni se samozřejmě snaží tento systém zjednodušit, aby byl stabilní, transparentní, autonomní. Tento systém vlastních zdrojů, to my si samozřejmě přejeme rovněž. A zároveň hovoří o snížení podílu HND na vlastní zdroje, čímž se náš rozpočet stane autonomnějším. Zároveň zvažují odstranění korekčního mechanismu, zjednodušení nahražení DPH eh, eh, řádnými transfery a podílem DPH. Dále jsou to skutečné příjmy, o kterých se zde hovoří. O tom jsme před chvíličkou eh, diskutovali i s Máriem Dragim. Zda bychom měli podpořit i ten profit nebo část profitu zisku ECB, e která by se odváděla do rozpočtu nebo zdaňování finančních transakcí či jiná eh, zdaňování. To jsou všechno velice důležité body. Dosažitelnost a udržitelnost těchto odporučení, eh, doporučení by měla být eh, zvážená a zároveň ten, fina, ten finální návrh, který nakonec předložíme našim občanům, to je veliká neznáma. V tomto roce sice došlo k růstu, ale je to pomalý růst, a výhledy jdou právě tímto směrem. Máme zde pořád nízkou produktivitu, to znamená, že nedošlo k velkému nárůstu mest a nemůžeme tedy očekávat úplně podpůrné stanovisko veřejnosti, pokud jde o změny systému vlastních zdrojů, které by šlo směrem zavedení nových daní či zvyšování národních příspěvků. Zároveň bychom měli jednoduše vysvětlit, čeho tím dosáhneme tímto novým systémem vlastních zdrojů a jaké z toho plynou výhody pro naše občany. Děkuji. Děkujeme, říká pan předsedající Liv Věrnik. Thank you, chair. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já zastupuji pana Elrike Kalveta, vážení zpravodaji, vážení spoluzpravodajové. Věřím, že evropský rozpočet musí být nahlížen jakožto společný nástroj pro překonání ekonomické, sociální krize a koordinovat a zároveň posílit národní úsilí pro nastartování růstu a pracovních příležitostí v celé EU. EU rozpočet je především investičním rozpočtem, flexibilita a e, dopad na krátkodobé krize, představují slabá místa tohoto rozpočtu a ta musí být řešena. Rozpočet je příliš malý pro skutečná anticyklická eh, ekonomická opatření či stabilizace. Já podporuji zprávu Montyho a proto jsem pro nové vlastní zdroje, které by posílily evropské politiky a zároveň politické cíle. Obecně podporuji myšlenky, které jsou v tomto stanovisku zmíněny zpravodajem. Hlavní nástroje, které navrhuje zpravodaj, by mohly přispět k lepšímu fungování jednotného trhu, pokud omezí rozšíření takových daní nekoordinovaným způsobem a vytvoří propojení mezi financováním EU rozpočtu a EU politik. Věřím, že reformovaná DPH je v tomto ohledu zásadní. Potřebujeme více harmonizace pro podporu spravedlivého zdanění a boje proti daňovým únikům či vyhýbání se placení daní v oblasti financování EU rozpočtu. Předložím pozměňovací návrhy, abych některé koncepty objasnil a zároveň zdůraznil potřebu vytvoření skutečného Evropského měnového fondu založeného na evropské legislativě. Těším se na detailní diskuzi s ostatními politickými frakcemi. Děkuji. No, to. Za GUE Paní López Permecho, děkuji za slovo, pane předsedo. Já zastupuji Miguela Bieněse, který je stínovým zpravodajem za naší frakci, ale nemůže s námi bohužel dneska odpoledne být. Myslíme si, že nové příjmy založené na zdaňování finančních transakcí nebo zdaňování podniků to znamená, aby lidé, aby podniky platili daně tam, kde ty, daně, kde ty finanční prostředky vydělávají. To je správné, ale nemělo by to být to hlavní, pokud jde o reformu evropského rozpočtu. Myslíme si, že příspěvky členských států a zajištění progresivity v tomto ohledu by mělo být garantováno na základě národních eh, systému daní. My to ale neděláme a bojíme se, že tato rozprava by rozšířila regresivní zdaňování například DPH při financování EU, což by mělo za následek další nerovnosti. Dále je to ta reforma ekonomické zprávy a řízení, včetně vytvoření evropské nebo vlastní kapacity Evro, eurozóny a evropského ministra financí. To eh, by znamenalo, že země eurozóny nebo kandidátské země by musely přijímat nebo neoliberální reformy eh, a získali větší pružnost v tomto ohledu. My ale potřebujeme sociální konvergenci, fiskální konvergenci mezi členskými státy a ne nějakým způsobem vydírá ty lidi tím, že si musí zapojit do systému kolektivního vyjednávání. Pas Eckhout má slovo. Děkuji za slovo, pane mm, předsedo, děkuji za stanovisko. Zpravodaji, zelení mm, to mohou pochopit, i pokud jde o náhradu HND a využívání spíše vlastních zdrojů pro financování. Jistě je zde mnoho jiných příkladů s ohledem na vlastní zdroje, například ETS eh, e eh, příjmy nebo přizpůsobování daní na, hranici, na hranicích. To je něco, co předložíme i v rámci pozměňovacích návrhů. A dále různé pokuty uvaleny eh, s Evropským soudním dvorem, tam by to rovněž mohlo být základ pro vlastní zdroje. Čili obecně řečeno podporujeme směrování zpravodaje a zelení jsou pro tak aby celý systém financování EU byl jasnějším a zdůraznili jsme vlastní zdroje. Jediná otázka se týká čtyřky. Pan zpravodaj tam hovoří o tom, že EU by měla eh, vydávat eh, nulo, eh, aktiva s nulovým rizikem. My se domníváme, že je to nějak propojeno se změnou smlouvy, protože žádné zadlužení zde v tomto ohledu není možné, proto se chceme zeptat, zda je to v rámci stávající smlouvy v pořádku. To je jediný dotaz na zpravodaje. A my ještě posílíme našimi pozměňovacími návrhy tento text a vyjádříme naši podporu. ESM, jak víte, e, již e, vydali eh, tyto, eh, tyto eh, papíry což neznamená, že by to vyřešilo celý ten problém, ale podle mého názoru to alespoň zjednodušuje celou situaci. Dále zde máme dvě žádosti za Catch the Eye, ale velice stručně Ramon Perez má slovo jako první. Děkuji, pane předsedo, pouze dvě minutky. Rád bych poděkoval panu kolegovi Morgánu za jeho stanovisko a zdůraznil, že pro nás je zásadní. Rád bych vyjádřil určité překvapení nad tím stanoviskem, které vlastně jde proti našim nadavkům za GUE. My si ale myslíme, že tam bylo mnoho pozitivního. Musíme přece zajistit, aby se rozpočet eh, zvětšoval nejenom v souladu s výnosy jednotlivých zemí, ale zároveň, aby se byla dostupnost těchto evropských zdrojů rozšířená. Toto potřebujeme pro budoucnost EU. Musíme zajistit, aby EU měla skutečné vlastní zdroje. A, aby vyplývaly nejenom z toho, co každá země eh, přispěje, čím každá země přispěje i na základě toho, co získá, ale zároveň, aby zde byly evropské zdroje a nejenom národní zdroje. Pro mě to je velice důležité. Překvapilo mě mm, v tomto ohledu právě to stanovisko um, GUE a tento rozpor. Pane Morgáno, Evropská komise se asi teda bude zabývat těmi možnými novými finančními scénáři do budoucna, zabí, měla by se zabývat rámcem tohoto mm, finančního uspořádání. Měly by tam být vymezeny jednotlivé možnosti finančních toků a zároveň to, že evropský rozpočet by měl dostat novým výzvám sociální pilíř, imigrace, evropská e, obrana. To znamená, že musíme opravdu vyhranout do rukávy, abychom těchto prostředků získali. A zároveň další Um, věci, které se, který se tato uh, zpráva týká, například různé tarify, um, celní tarify, přeshraniční přizpůsobování daní a tak dále. jinak můžeme pana Borgána podpořit. Paní Perváš Bereš, ano, já děkuji panu zpravodaji, děkuji za tuto rozpravu. Je to stanovisko ohledně vlastních zdrojů. komise, která se zabývá financemi a ne, ehm, te, ne otázka výdajů. To znamená, že všech, co se týká politiky soudržnosti, by nemělo mít místo v této zprávě. Naopak, pokud jde o vyhýbání se daňové povinnosti, to je zásadní, protože to spadá do našich kompetencí. Měli bychom tímto způsobem posílit toto stanovisko. A pokud jde o eurozónu a rozpravu ohledně eurozóny, mám pocit, že ani to to není příležitost opětovně zahájovat diskuzi o budoucí, budoucnosti Evropského měnového fondu a tak dále, protože pokud tomu tak bude, tak vydáme takový signál, že pokud, jakmile tam, že vlastně jakmile eh, bude výbor pro rozpočet eh, se zabývat touto, roz, touto otázkou, touto rozpravou, že by to mohlo nějakým způsobem zahájit opětovně debatu, debatu o této budoucnosti. Ale myslím, že tomu tak není, že my bychom zde měli opravdu hovořit pouze o možných eh, řešeních eh, ze strany komise odsouhlasených spoluzákonodárcem, pokud je o ENS nebo pokud jde o specifický rozpočet pro eurozónu. Tam ty ustanovení musí být ještě upraveny, ale tímto způsobem si myslím, že bychom eh, toto stanovisko měli upravit. Děkujeme a nyní má slovo pan zpravodaj. Ano, děkuji. Děkuji za příspěvky, které tady zazněly. Je zřejmé, že se jedná o důležitý politický akt. Naším úkolem je tedy vydat jednak stanovisko pro rozpočtový výbor. My tady nic úplně definovat nebudeme, ale přesto je to velmi důležité tady e, zmínit e, ty věci, které jsou tady nejvíce důležité, nějak posílit eh, soudržnost, jednak vypořádat se s těmi nejzásadnějšími výzvami, eh, to byly ty problémy, které tady zmínili kolegové, kteří tady vystoupili, mm, téma, aby se ověřovala proveditelnost a udržitelnost těch návrhů, které jsou tady vypracovány také v rámci komise Monty, on tady o tom hovořil i pan prezident Draghi a já se také domnívám, že problém, eh, který tady máme, je pochopit, co chceme dělat s těmi společnými vlastními zdroji. Já bych třeba zmínil sociální pilíř, eh, kdy eh, tedy se snažíme reagovat na některé ty obavy, které tady zazněly a myslím si, že parlament se tady k této věci vyjádřil úplně jasně, tady by problém být neměl. Já vím, že už teď přetahujeme, takže nechci to nějak dále prodlužovat, ale ještě bych e, chtěl zmínit, že bude opravdu potřeba prostřednictvím těch pozměňovacích návrhů to ještě doladit, vypracovat toto stanovisko tak, aby bylo co nejvíce podpořeno a sdíleno, tak, abychom mohli vyjádřit podporu tak, jak si všichni přejeme. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. čtu pořad jednání. Termín pro pozměňovacího návrhu je 7. prosince a pro jednání návrhu 24. ledna a také hlasování ve stejný den a samozřejmě přesný eh, pořad jednání příštího zasedání rozpočtového výboru neznáme. Já vám mnohokrát děkuji. Eh, schůze je eh, uzavřena a budeme zítra pokračovat v 9 hodin s tím, že mm, budeme mít napřed společnou schůzi s výborem Libe od 9 hodin 15 minuty. Děkuji.